Colleagues, please take seat. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Good morning. Let's start. Dobré ráno. Začněme s dnešním zasedáním. A na úvod přivítejme pana komisaře Almuniu. kterému děkujeme za vynikající spolupráci s naším výborem v posledních pěti letech. Samozřejmě jsme s vámi neprojednávali příliš mnoho legislativy, nicméně náš výbor ví o tom, že velice dobře spolupracujete s jedním s námi na jednom tématu, kde máme spolurozhodovací pravomoci a jde sice o odškodnění, což je e, oblast, kde zasahujeme do e, politiky e, konkurenceschopnosti. A my všichni si velice vážíme vašeho vstřícného přístupu a vašeho vztahu k parlamentu i k našemu výboru. Pan místopředseda komise eh, Almunia nám eh, poví o několika posledních iniciativách, které přijala komise na poli konkurenceschopnosti. Zejména promluví o dvou iniciativách, o eh, bílé knize směrem k efektivnější kontrole fúzích podniků a dále sdělení o nařízení 1 2003, což je rámcové nařízení pro protitrastové aktivity. Bílá kniha navrhuje některé změny určitých body, bodů, pokud jde o fůze podniků. A váš následník rozhodne, zda komise přednese i legislativní návrh. V takovém případě bude Evropský parlament konzultován. To sdělení potvrzuje e, úspěch Montyho nařízení a zdůrazňuje některé prvky, které by bylo možno zlepšit. Jak bylo odsouhlaseno, tak pan komisař bude hovořit zhruba 10 minut a poté budou následovat obvyklé sloty, bloky otázek a odpovědí. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, toto je moje poslední vystoupení v tomto výboru. Poslední od doby, kdy jsem byl jmenován komisařem v dubnu 2014, kdy jsem e, střídal e, Pedra Soubese v Prodyho komisi. E, od té doby spolupracujeme a v první Barozově komisi, kdy jsem byl komisařem pro měnové a hospodářské záležitosti eh, a i v druhé Barozově komisi, kdy jsem komisařem pro eh, konkurenceschopnost. Jak říkal pan předseda, tak můj dialog s parlamentem byl eh, velice plodný. Já jsem vás poslouchal s nesmírným zájmem, velice rád jsem si s vámi vyměňoval názory. A e, v obou portfoliích jsem měl vždycky pocit, že komisař má nejen povinnost a odpovědnost vystupovat před parlamentem, ale že je to pro něj i příležitost k tomu, aby posílil vzájemné pochopení situací, e, výzev, e, alternativ a tak dále. A já doufám, že vy to vidíte stejně když vede, budete vést dialog s mou eh, nástupkyní paní Vestager. Někteří z vás eh, jste tu možná byli v prosinci před pěti lety, kdy jsem během slyšení řekl, že politika konkurenceschopnosti eh, má klíčovou roli pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. A e, tyto cíle, tedy růst a tvorba pracovní míst, pracovních míst, e, jsou naše hlavní priorita, na kterou se bude orientovat pravidla politiky konkurenceschopnosti, e, právě tak jako naše legislativní návrhy a návrhy nařízení. A má zkušenost z těch posledních pěti let mě utvrzuje v tom, že politika konkurenceschopnosti by měla být klíčovým nástrojem, který pomůže našim ekonomikám posílit růst co nejudržitelnější růst a že bude schopna podporovat růst a zvyšovat eh, blaho našich obyvatel. Eh, výroční zpráva o konkurenceschopnosti za rok 2013, kterou prezentuji dnes, se soustředuje na roli politiky konkurenceschopnosti. Eh, všechny nástroje politiky konkurenceschopnosti pomáhají našim firmám a našim ekonomikám zvyšovat efektivitu, zvyšovat produktivitu a podporovat inovaci. Eh, antitrustové a kartelové opatření vytvářejí podmínky pro nižší vstupní ceny ale a kvalitnější služby. Eh, noví eh, hráči na trhu nejsou odrazováni a e, kontrola fúzí e, udržuje trhy otevřené a e, efektivní. A politika státních dotací směruje veřejné zdroje směrem k cílům, které jsou zaměřeny na růst a zabraňují plítvání penězi daňových poplatníků. Kromě toho je posilování konkurenceschopností nutné k zavedení jednotného trhu a odstranění vnitřních bariér je jednou z hlavních politických dimenzí evropské integrace. Na slyšení v lednu 2010 jsem se zmínil o několika dalších cílech eh, svého mandátu. Eh, já bych je teď připomněl. Říkal jsem, že musíme restrukturalizovat evropské banky. Eh, postihla nás finanční krize. Já jsem hovořil o tom, že mám v úmyslu zmodernizovat kontrolu státní pomoci a plně zapojit parlament do procesu spolurozhodování v případě práv na kompenzaci za škody. Já se teď vyjádřím k těm jednotlivým bodům postupně. Eh, kontrola podpory, eh, kterou evropské vlády dávají bankám, eh, jsou velice důležitým úkolem a byly jim v posledních letech. V současnosti 110 evropských bank, což je zhruba čtvrtina celkových aktiv v bankovním systému Evropy, přijala přímou státní pomoc už od roku 2008, konkrétně od října. U 13 z těch 110 bank jsme zjistili, že podpora byla udělena bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. Vyjednali jsme plány restrukturalizace u 52 bank, z čehož 33 bylo řádným způsobem e, zachráněno. V současnosti stále pracujeme na 12 případech. E, tato státní podpora bankám e, byla podávána ve dvou hlavních podobách. Na jedné straně kapitálové injekce a opatření v oblasti aktiv a na druhé straně stabilizační nástroj nástroje, jako například záruky od začátku krize v roce 2008 až do konce roku 2013 eh, evropské vlády eh, dodaly bankám 608 miliard euro, což je ekvivalent něco přes 5% HDP Evropské unii. V současnosti eh, banky splácejí vládám tyto finance s úrokem, ale stále ještě potrvá dlouho, než všechny peníze, které tehdy byly do bankovního systému přidány, e, budou splaceny. Pokud jde o další opatření, e, tak e, bylo dosaženo vrcholu zbývajících garantovaných pasiv v roce 2009, kdy celková částka činila 835 miliard euro. Tato částka od té doby poklesla a na konci minulého roku byla zhruba 400 miliard, takže méně než polovina toho vrcholu z roku 2009. Tyto záruky generovaly Eh, poplatky pro vlády v hodnotě 38 miliard euro, zatímco pouze 3 miliardy záruk eh, byly použity bankami mezi lety 2008 a 2013. Takže já tady vidím tři hlavní úspěchy této veliké operace. Za prvé jsme zajistili návrat životaschopnosti zachráněných bank, eh, takže už není potřeba dalších peněz z daňových poplatníků a také odstranění neživotaschopných bank. Eh, a za druhé, se nám podařilo využívat peněz daňových poplatníků v minimální míře, přestože hovoříme o obrovských částkách. A za třetí jsme se snažili, a já si myslím, že jsme se úspěšně snažili e, udržet rovné hřiště mezi bankami, které získaly podporu a těmi, které ji nezískaly. Jak si pamatujete, tak před rokem jsem aktualizoval pravidla eh, pokyny pro státní pomoc bankám. Na základě tohoto nového rámce jsme dramaticky snížili eh, objem veřejných financí, eh, které byly potřeba na udržení solventního a odolného bankovního sektoru. Banky musí půjčovat do reálné ekonomiky a už nespoléhat na morální rizika. Stejné principy leží v základech úspěchu eh, tohoto parlamentu i rady a sice návrhu na eh, bankovní unii. Teď bych se chtěl vyjádřit k dalšímu hlavnímu cíli, eh, který jsem tu zmínil, a sice modernizace státní pomoci. To je strategie, která má pomoci vládám podporovat růst a vytvářet pracovní místa. Eh, proto byly vytyčeny nové priority, které se soustředí na případy, které mají největší dopad na vnitřní trh. Nová pravidla jsou jednodušší a snadněji splnitelná. Eh, modernizace znamená v praxi to, že bylo vydáno deset nových pokynů, pokynů, pět nařízení a dvě oznámení. E, pokyny pro jednotlivé sektory pokrývají oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost Evropy a pro prohloupení vnitřního trhu. Je to energetika a životní prostředí, letectví, výzkum a vývoj, rizikové finance pro malé a střední podniky, regionální pomoc a širokopásmové připojení. Eh, konečně směrnice o odškodnění, ta eh, konečně spatří světlo světa. Já doufám, že formální schválení nastane tak, jak bylo plánováno v následujících týdnech. Tato směrnice bude milníkem v, ve vývoji eh, zákonů o hospodářské soutěži a pro občany i z firmy bude jednodušší domáhat se odškodnění, pokud budou oběťmi porušování protitrastových pravidel. Eh, bude to poprvé, Eh, kdy eh, takovýto návrh legislativy v oblasti hospodářské soutěže eh, doputuje do parlamentu v rámci řádného legislativního postupu. A parlament kterým způsobem spolupracoval s radou na finálním textu a dosáhl vyvážené dohody. Já bych chtěl poděkovat členům výboru Ekon, kteří se přímo podíleli na této práci. Teď bych se chtěl obrátit k dalším oblastem politiky hospodářské soutěže, které připravují dobré podmínky pro růst. Nejprve bych se chtěl chtěl zmínit eh, o našich eh, krocích v oblasti platebních systémů. Eh, poplatky, které si účtují banky, když využíváme platební karty, takzvané MIF, stojí evropské maloobchodníky a potažmo spotřebitele zhruba 10 miliard ročně. Kromě toho rozdíl mezi poplatky jednotlivých zemí narušuje hospodářskou soutěž a brání inovaci. My jsme řešili několik případů na těchto trh, trzích a dosáhli jsme dobrých nápravných opatřeních eh, z Visa Europe eh, u debitních karet v roce 2010 a kreditních karet v roce 2014, které snižují e, výše těchto poplatků o 30 až 50 e, Firmy se také zavázaly, že umožní maloobchodníkům využívat bankovních služeb z jiných evropských zemí na základě stejně nízkých poplatků. E, zatím ještě probíhají šetření, pokud jde o Mastercard a Visa International. A na trhu eh, online pladeb jsme řešili eh, eh, případ s organizací, která zastupovala evropské bankovní sektor, konkrétně šlo o European Payments Council. Tady jednáme poměrně aktivně, protože nejen tu jde o protitrastové rozhodnutí, ale jde také o protitrastové rozhodnutí, které umožnili European Payments Council eh, opustit eh, systém, který eh, odstřihával ostatní konkurenty. Musíme vytvářet rovné hřiště eh, po celé Evropě. Banky i obchodníci potřebují právní jistotu, spotřebitelé potřebují rozumné poplatky a pokud je o elektronické platby, eh, musíme vytvořit podmínky i pro nebankovní aktéry, aby mohli inovativním způsobem vstoupit na trh. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je legislativa a právě proto děkuji znovu tomuto výboru eh, za diskuzi o dvou návrzích, které jsem vám zaslal jak já, tak tak Michel Barnier. Jde o eh, nařízení o mezibankovních poplatcích a eh, směrnice o platebních službách. A já velice děkuji italskému předsednictví za to, že urychluje postupy v radě a že patrně dosáhne trialogu ještě v tomto roce. Další eh, důležité oblasti eh, konkurenceschopnosti v Evropě jsou informační technologie a digitální ekonomika. Tady bych zase zmínil tři nebo čtyři příklady eh, naší práce. Vzhledem k tomu, že neexistuje skutečný vnitřní trh v telekomunikačních službách, jsme přeskoumávali určité fúze jednotný trh u telekomunikací je stále e, zatím pouze cílem a nikoli realitou. A proto musíme zkoumat e, tyto fúze a e, brát za relevantní národní trhy. Takže přesto, že jsme přijali pozitivní rozhodnutí o určitých fúzích, tak jsme je doprovodili přísnými opatřeními, tak abychom zabránili tomu, že tato konzolidace na národní úrovni vytvoří problémy pro spotřebitele a pro eh, hospodářskou soutěž na trhu. Také jsme schválili zhruba před rokem eh, protitrastová opatření eh, ohledně Apple a velkých vydavatelů elektronických knih. A na začátku tohoto roku jsme přijali dvě důležitá rozhodnutí ohledně výrobců smartphonů Motorola a Samsungu. A já doufám, že jejich patenty nebudou v budoucnu zneužívány. Eh, další důležitá rozhodnutí z oblasti duševního vlastnictví byla přijata v posledních 12 eh, letech eh, a šlo tady o platby za spoždění ve farmaceutickém sektoru mezi producenty a držiteli patentů. A to se po, to mělo za cíl snížení cen léčiv pro eh, konzumenty, pro spotřebitele a snížit výdaje na zdravotnictví v našich členských státech, protože občané mají právo na kvalitní ochranu zdraví a toto je nejlepší způsob, jak chránit jejich zdraví a sice poskytnout jim univerzální systém eh, zdravotní, ochrany zdraví. Na digitálním trhu se naše případy týkají zejména rychlého vývoje a toho, že dominantní eh, firmy eh, vlastně brání vstupu dalším hráčům na trh. E, to je výsledkem inovace a modelu e, chytrých podniků, e, které musíme podporovat. Dominance na trh prostřednictvím vnitřního růstu inovace a úspěchu není problémem hospodářské soutěže. Nicméně, a to je důležité, zneužití dominantní pozice je vážným problémem pro konkurenci. Eh, ještě bych chtěl říct něco k poslednímu bodu a sice šetření Google. Eh, tento případ eh, přilákal mnoho pozornosti médií, průmyslu a politických kruhů, včetně Evropského parlamentu. Samozřejmě každý má právo na svůj názor, na danou problematiku tohoto vyšetřování i na další aspekty. Nicméně Eh, pokud jde o takto důležitou celosvětovou společnost jako Google a pokud jde o provádění protitrastového šetření a přípravu eh, rozhodnutí, které by odstranily eh, problémy s hospodářskou soutěží, tak záleží pouze na těch faktech a argumentech, které spadají do našich formálních postupů. A určitě se mnou budete souhlasit, když silně odmítnu pokusy přeměnit dohled na hospodářskou soutěž soutěží do běžné politické debaty. Já vám nyní tedy řeknu, jaká je aktuální situace v případu Google. V rámci naší standardní praxe v postupu e, článku 9 e, který e, bude vést k rozhodnutí o závazku a také, abych zareagoval na dopisy z počátku tohoto léta, které jsme obdrželi od asi 20 stěžovatelů. Eh, tak jsme obdrželi eh, čerstvé důkazy a solidní argumenty proti některým posledním návrhům, které přednesl Google. Na začátku tohoto měsíce jsem eh, oznámil společnosti, že má vylepšit své návrhy a uvidíme, jestli Google se s problémy vypořádá a odstraní naše obavy. Jestliže Google odpoví správným způsobem, tak budou zahájeny e, postupy článku 9 e, a sice hledání řešení prostřednictvím rozhodnutí o závazcích. Jinak dalším logickým krokem je příprava prohlášení o námitkách, ale bez ohledu na to, jakým směrem se tento případ bude ubírat, Evropská komise a zejména komisař pro hospodářskou soutěž musí tvrdě e, zachovávat nezávislost, nestranost a objektivitu při všech postupech a rozhodnutích. Jsme nejrespektovanějším orgánem hospodářské soutěže na světě právě proto, jakým způsobem garantujeme tyto principy. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, pane komisaři. Nyní Dám slovo řečníkům za jednotlivé politické frakce. Jako první Burkhard Balc. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, za prvé bych rád panu Almuniovi jménem EPP srdečně poděkoval za odvedenou práci. Je to víc než samozřejmé. Myslím si, že za posledních pět let jste skutečně stanovoval standardy a za to vám patří náš dík. Mám tři otázky. Jako první. Pro mne a většinu mých kolegů je důležité téma spolurozhodování Evropského parlamentu. Ehm, vy jste eh, o tomto už hovořil a eh, hovořili jsme o tom i v eh, souvislosti s obchodní legislativou, to znamená v souvislosti s boji s podvody v oblasti konkurenceschopnosti. Je potřeba, aby i v této oblasti měl eh, parlament spolurozhodovací pravomoci. A já bych se vás rád zeptal, proč jste se tomuto tématu nevěnovali intenzivněji? A rád bych od vás slyšel hodnocení eh, v tom smyslu, zda myslíte, že bude možné, že parlament za nové komise bude více zatažen do spolurozhodovacího procesu v otázkách konkurenceschopnosti. To je otázka, která samozřejmě naráží i na tu otázku Google, kterou sice nedotáhnete do konce, ale to nevadí. V únoru jste vyjednali od Google ústupky což je podle mě jedině na místě, ale já upřímně řečeno je nepovažuji za dostatečné vzhledem ke kritice, kterou zde máme. Ehm, já se chci zeptat, zda si třeba myslíte, že bylo s Googlem zacházeno příliš jaksi jemně, protože toto je skutečně komplexní jednání, nebo jste třeba podcenili tu proceduru? Ehm, další otázka. V lednu ehm, komise stanovila, že vytvoří tzv. Supervisory Task Force, pro oblast potravinářství. Já jsem teď slyšel, že už eh, teď mají být první výsledky. Můžete nám dát první odhad k tomuto? Protože to zveřejnění se má odehrát teď někdy během příštích dnů nebo týdnů. Děkuji. Děkuji, pane Valci, za vaše slova. Děkuji také vaší frakci za spolupráci a podporu od celé řady vašich členů v průběhu všech těchto let. Pokud je o to spolurozhodování, já jsem říkal, když jsem přišel na to potvrzovací slyšení, že soukromé škody, ta směrnice, bude řešena v rámci spolurozhodování a tak to i bylo. Já myslím, že je to velmi důležitý krok. Ale já ani nikdo jiný z komisařů nemůže změnit smlouvu cestou iniciativy. A smlouva velmi jasně stanoví, jaké otázky se musí projednávat legislativně v jiném postupu, než je ten běžný, a sice tedy spolurozhodování. Pokud v budoucnu se objeví nějaká legislativa, nějaká legislativní iniciativa, nedokážu si představit jaká, ale může se to stát, Legislativní iniciativa, jejíž právní základ bude pouze ta část smlouvy, která hovoří o konkurenci, to znamená 101 až 108, tak tam nemůže být spolurozhodování kvůli smlouvě. Možná se do budoucna smlouva změní a já jsem určitě stoupencem toho, aby se všechno, hospodářská soutěž, daně, řešili postupem spolurozhodování. Ale bohužel ti, kteří schválili smlouvu, mě neposlouchali. Google kdy to skončí. Skončí to, až bude skončeno šetření, ale zatím není stanoveno žádné datum. A já tady nechci nic říkat, protože pak se to interpretuje a všichni říkají, no Almunia to chce dokončit, než odejde. To nevím, já jenom doufám, že to skončí dobře a to znamená, že uživatelé Google a ti, kteří chtějí využívat platformu Google pro své podnikatelské činnosti, že to budou moci dělat bez nějakého problému, bez zneužívání dominantní pozice. Takže uvidíme, jak to dopadne. Záleží i na Google, na jeho odpovědi a já vám mohu říci, že pokud v těch následujících týdnech, které zbývají z mého mandátu, dostaneme odpověď Google a já budu pracovat až do poslední minuty svého mandátu, já jsem pracoval od první minuty, a teď budu pracovat do poslední minuty, ale pokud do 31.10. nedostaneme odpověď Google, tak s tím nebudu moci nic dělat. Bude to už potom na komisařce pro hospodářskou soutěž a pokud ona usoudí, že Google není schopen poskytnout takováto zlepšení, která vyžadujeme, tak to budeme muset řešit dále. A pokud o Food Task Force, tak eh, nemám zatím informace, nedostal jsem zprávu, takže pokud dostanu zprávu dříve, než skončí můj mandát, tak vám ji samozřejmě pošlu. Děkuji za SD Jonas Fernandez. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Vítejte pane komisaři. Já jsem neměl příležitost být zde na posledním, nebo tedy v posledním volebním období, abych sledoval vaši práci v kolegiu komisařů, ale využiji této příležitosti, abych mohl i schrnout vaši práci jako komisaře. Je dobře známo, že máme složitou hospodářskou situaci, která je následkem finanční krize, která bankovní a celý finanční sektor postavila do centra regulační agendy Evropy. V poslední době myslím, že Evropa má konzistentní agendu na řešení těchto krizí, v minulosti je neměla, ale je pravda, že spotřebitelé zaplatili za špatné řízení finančních ústavů a bankovních domů v minulosti a daňoví poplatníci dnes také trpí, protože vidí, že státy stahují své podíly ve finančních ústavech za ceny, které spíš souvisejí s politikou na ochranu image než na ochranu daňových poplatníků. Za vašeho mandátu jste se musel snažit zajistit rovnováhu finančního sektoru a státní podpory. V současné době máme koncentrovanější bankovní sektor než v minulosti. Bankovní sektor i nadále združuje velký objem úspor v Evropské unii, i když se tedy snažíme zlepšit situaci a je i nadále překážkou rozvoje, protože jejich rozvahy jsou ve složité situaci a vidíme chování banka, které se velmi podobá tomu chování bank v době vzniku této krize. Z tohoto hlediska, vzhledem ke své zkušenosti a také vzhledem k tomu, co jste poprvé řekl o státní pomoci bankám, tak bych se vás rád zeptal, abyste nám dal nějaké rady pro budoucí práci tohoto výboru, pokud je o intenzivní regulaci bankovního sektoru. Děkuji. Za prvé, k tomu, co jste řekl ještě předtím, než jste formuloval konkrétní otázku. S výjimkou několika členských států, ne mnoha, je tedy víc než jeden, ale ne mnoho, si myslím, že zde není problém koncentrace subjektů na národním trhu. Retailové bankovnictví podle mě jsou národní. Když jsme tady, tak si nemůžeme vzít hypotéku ve Švédsku. To zatím neexistuje. Takový trh, který jednoho dne existovat bude. Ale ten stupeň koncentrace není nějaký nadměrný, s výjimkou některých členských států. Ale když se podíváme na evropský trh zvenku, tak je to velmi roztříštěný bankovní systém. Stupeň konsolidace bank ve Spojených státech je mnohem vyšší. Tam mají jednotný trh, takže z mého hlediska je zde problém. Je zde problém relativní velikosti mnoha evropských bank v porovnání s neevropskými bankami, které s nimi mohou soutěžit. Takže uvidíme. To bude záležet ještě na politice fúzí bank v budoucnosti. To je věc, která se určitě časem zrychlí. Já jsem znepokojen, stejně jako vy, tím, že pořád zde máme ty eh, úvěry, velký stupeň úvěru pro domácnosti a výrobní systém. To je jeden z návrhů pro budoucí práci. Myslím si, že je třeba studovat, jaké jsou překážky pro to, aby systémy financování, které neprocházejí přes bankovní systém, aby se i tyto systémy v Evropě rozvinuly, aby ty půjčky nešly jenom z bank. Ale je to důležité pro mladé, kteří jsou iniciativní, pro malé a střední podniky, pro mnoho okruhů činnosti a bylo by opravdu velmi důležité, abychom byli schopni odstranit překážky, které bání, brání rozvoji tohoto sektoru, tohoto sektoru nebankovního financování. Včera tady byl prezident Draghi, takže určitě není nutné, aby hovořil o aktivitě ECB, ale je jasné, že nedostatek poptávky po úvěrech, které souvisí s tím výsledkem LTRO, které přinesly mnohem menší výsledky, než se očekávalo, tak eh, to souvisí nejen tedy s nízkou poptávkou po úvěrech, ale také s očekáváním toho, jak dopadne equality review a zátěžové testy. To se teprve asi za měsíc uvidí a já doufám, že potom se ty věci odblokují. Myslím si také, že je velmi důležité, aby v následujících letech nejen komise, ale také Evropský parlament velmi dopodrobna sledoval, jakým způsobem se získávají zpět veřejné peníze, které byly injekcí přeneseny do výrobního systému. Nemáme žádné oficiální statistiky, jsou to jen údaje, které získáváme ze všech stran, část z Eurostatu, část eh, z naší zprávy státních podpor, ale je velmi důležité sledovat to, monitorovat a sledovat, eh, co se děje s těmi veřejnými podporami a s tím, co pořád ještě představuje riziko pro občany, pro daňové poplatníky. A ta druhá otázka? Já si myslím, že v těchto letech bylo vynaloženo velké úsilí v oblasti finanční regulace, parlament se na tom velmi podílel, pracovali jsme tedy komise, parlament a rada na tom, abychom podnikli velké kroky vpřed a v oblasti finanční regulace. Bohužel tyto kroky nebyly podniknuty před krizí. Ale myslím si, že je zde zatím ještě neproskoumaný nebo téměř neproskoumaný terén a to je takzvaný shadow banking a Nemusíte být odborníkem, abyste věděli, že když se udělá přísnější regulace části finančního systému, tak je jasné, že část těch finančních toků se přesune do té oblasti, která není tolik regulována, takže to musíme sledovat, protože příští krize nezačne ve stejném bodě, jako začala ta minulá, ale pokud přineseme větší řád do financování ekonomiky, tak bohužel nikdo nemůže říct, že žádná příští krize nebude. Děkuji. A teď za EKR pan Messerschmidt. Um, Děkuji, pane předsedo. A díky i vám, pane komisaři. Já bych se rád vrátil k tomu případu Google. Jak si vysvětlujete spoždění v jednání komise v této věci, eh, v tom šeršení, eh, šetření Google Search, vyhledávače Google a jejich reklamního biznesu? Eh, pokud vím, tak jste vy osobně zrušil tři verze toho vyrovnání a pak jste si to rozmyslel a zase je chcete. Jak to opodstatňujete? Můžete prosím okomentovat to, co se povídá, že Evropská komise je pod tlakem Excel Springu, aby na Google zatlačila? A šířej za to, vidíte zde nějaký prostor eh, nových iniciativ, eh, které by mohly společnosti využít při eh, šetření před evropskou legislativou, například výslech svědků, veřejná slyšení a tak dále. Jak víte, Evropský parlament už alespoň třikrát při výročních eh, zprávách žádal, aby byl ukončen krizový režim u bank vzhledem k tomu, že máme nové, nová nařízení, jako je solvenci pro banky. Jak vnímáte možnost dalšího vývoje státní pomoci v rámci tohoto právního rámce do budoucna? Máte nějaká doporučení pro svého nástupce v této oblasti na příštích pět let? Děkuji vám, pane předsedo. Muchas gracias. Děkuji. Případ Google. Čas. Je pravda, že je to dlouhé vyšetřování. Tento případ Google byl formálně zahájen 30. listopadu 2010. Takže za dva měsíce budeme slavit čtvrté výročí zahájení tohoto šetření. Ale je to velmi složité vyšetřování. Pracujeme na území, kde nikdy předtím legislativa pro hospodářskou soutěž nebyla uplatňována. Viděli jsme tak Federal Trade Commission ze Spojených států v roce 2012 tento případ uzavřela. Nemohla nic dělat. A my ale něco udělat chceme. My chceme pracovat dokud se nám nepodaří odstranit překážky hospodářské soutěže, které podle nás existují v tom, co teď vyšetřujeme. A vyšetřujeme, nebo to, co vyšetřujeme, změnilo podobu za tyto čtyři roky. Měnilo ji měsíc od měsíce. Takže my vlastně vyšetřujeme pohyblivý cíl, který se mění, který mění způsob poskytování služeb. Zavádí tam nové služby, nové linky, nové spoje mezi jednotlivými službami, takže to není snadné. A pak zde máme velký počet formálních stížností. Postupně samozřejmě tento počet narůstal. Teď máme 20 formálních stížností v tomto případě. Dvě z nich jsme odložili, protože ti stěžovatelé neodpověděli na naše dopisy, které jsme poslali před létem, ale těch ostatních 18, to jsou pořád tedy aktivní, formální stížnosti, ale musím vám říci, že z komentářů, které jsme dostali v průběhu vyšetřování, nejen ze strany těch, kteří předložili formální stížnosti, ale i z jiných stran jsme se hodně naučili a zjistili jsme aspekty, které musí Google napravit v poskytování služeb. To musím také říci, že nebylo znovu nastartováno to vyšetřování. Jsou zde lidi, lidé, kteří neznají postupy antitrustového řízení a to se nedá nic dělat. Lidé nejsou rozenými odborníky na antitrustové řízení. Já jsem také nebyl odborníkem na antitrustové řízení, než jsem se dostal do této funkce. Takže udělal se další krok v tomto vyšetřování to znamená, analyzovali jsme návrh commitments, závazku nebo návrhu ze strany komise. Následující krok tedy je, protože tak to stanoví řád, jednací řád, musíme se obrátit na všechny ty, kteří předložili formální stížnosti, musíme jim vysvětlit, jak vidíme ty závazky Google, tu třetí verzi závazku Google, protože ty Předcházející dvě jsme zavrhli, ale tato třetí verze se nám zdala pozitivnější. My jsme ji poslali těch 20, eh, 20 stěžovatelům a někteří z nich nám předložili empirické, empirické údaje a argumenty, které nás přivedly k tomu, že jsme se obrátili na Google a požádali jsme ho, aby ty své návrhy a ty své závazky ještě vylepšil, ještě změnil. Chtěl bych také vyjasnit, že tady se hovoří o tlaku a nátlaku a já nevím, co všechno. Samozřejmě, nátlak tady je. Nemůžete být komisař, komisařem pro hospodářskou soutěž, aby na vás nikdo nevyvíjel tlak. A to by nebyla pravda, kdyby se člověk podíval ráno do zrcadla a řekl, minulý týden na mě nikdo nebyl žádný tlak, to by nebyla pravda. Ale to, co nás vedlo k tomu, že jsme požádali Google, aby vylepšil své závazky, to nejsou argumenty, které bych si přečetl v tisku, nejsou to argumenty, které jsem si vyslechl v televizi nebo které jsem dostal v dopise. Nejsou to argumenty, které bych si vyslechl v debatách v parlamentu. Byly to argumenty a údaje, které nám předložili Někteří z překladatelů formálních stížností byly tam materiály, které měly ne dva odstavce, ale 50 stran. Takže ten proces běží a uvidíme, jak to dopadne. Ještě na závěr. Ten případ zabírá spoustu místa ve veřejné debatě hospodářské soutěže, ale hospodářská soutěž není jen toto. Takže Trvá to čtyři roky, nebo bude to trvat určitě čtyři roky a ještě to nebude završeno. Microsoft začal být vyšetřován mým přítelem Karlem Valmirtem, když byl Karl Valmirt komisařem. Nespomínám si, jestli to byl rok 97 nebo 98. Poslední rozhodnutí o Microsoftu byla ta pokuta, kterou já jsem navrhl kolegiu komisařů proti Microsoftu, protože eh, porušil závazky z roku 2009. Byla to tedy eh, pokuta ve výši 15 milionů a byla schválena v roce 2013. Takže od roku 1997 do roku 2013, počítejte si, to je to čtyřikrát delší řízení, než to, které teď probíhá s Googlem. A toto také není jediné šetření o Google. Budou probíhat ještě další, protože ve fungování Google jsou ještě další problémy. A některé z nich už se řeší, i když zatím ještě nebylo zahájeno formální vyšetřování. V tom příštím legislativním období i vaši nástupci potom dalším eh, funkčním období určitě budou hovořit s tím odpovídajícím komisařem. Děkuji, nezlobte se, já vás musím poprosit, abyste drželi ten, dodržovali ten pětiminutový limit, jinak se nedostanou někteří kolegové ke slovu, takže prosím o stru, stručnější otázky i stručnější odpovědi. Jako další za GUE Paloma López. No, sorry, for the... A ne, promiňte, za Alde Michael Teurer. Ja, Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar. Ich... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl bych jménem frakce ALDE vám, pane komisaři, poděkovat za dobrou spolupráci. Vy jste eh, eh, zmínil Eh, snahu komise vytvořit tzv. level playing field, to znamená rovné podmínky pro eh, hospodářskou soutěž. My jsme eh, ve vaší odpovědi právě slyšeli, že u Google se jste vstoupili na panenskou půdu do neznámé země. Ono není příliš obvyklé, že tady diskutujeme o jednotlivých případech ve výboru, ale otevřeně u toho případu Google se jedná o případ zásadní důležitosti vzhledem eh, k té až 80% koncentraci na eh, některých segmentech eh, trhu a je potřeba jednat protože síťová ekonomika se často stává takovým kvazi monopolem, kvazi technologickým monopolem. A e, monopoly zase vedou k horizontální vertikální koncentraci na trhu. My jsme se ptali, jestli právní stát v Evropské unii je dost silný na to, aby spotřebitelé a malé a střední podniky chránila před eh, takovýmto trhem. Vy jste řekl, že jste vstoupili na panenskou půdu. Já se vás chci zeptat, jestli z vašeho pohledu se ukazuje, že eh, zákony pro ochranu hospodářské soutěže jsou dostačující, anebo zda eh, Evropská komise plánuje eh, zdržet s touto novou technologií krok tím, že bude vypracovávat nové legislativní iniciativy. Také se nabízí otázka, jestli eh, nám stačí naše dosavadní eh, modely. Myslíte, že bude potřeba vypracovávat nové modely na hodnocení politiky hospodářské soutěže? Děkuji. Děkuji. Prosím, pane komisaři. Gracias. Děkuji. U Google samozřejmě je nutné jednat a my jednáme. Jednáme v tomto vyšetření, vyšetřování, o kterém jsem hovořil podrobněji a připravujeme také možné druhé vyšetřování související s Androidem. Dostali jsme také stížnosti v oblasti hospodářské soutěže a zneužití dominantní pozice. Stížnosti na možné narušení ve službách Google, které nejsou specializované na vyhledávání, to je tedy další vyšetřování, které se možná zahájí podle článku 102 smlouvy, můžeme v budoucnosti jednat stejně jako jednáme u jiných nadnárodních společností, pokud zde budou problémy s placením daní. Režim státních podpor nám umožňuje jednat a už jsme začali jednat u určitých eh, společností a já neodmítám, nezavrhuji, že v budoucnosti něco takového budeme dělat i s Googlem. Nemohu to zatím potvrdit, ale ani vyvrátit. A pak jsou zde oblasti, kde z hlediska práva o hospodářské soutěži jednat nemůžeme. A to je soukromí, to je věc, která se týká regulace, autorská práva, práva duševního vlastnictví, to také nemůžeme řešit. Někdy jsou případy, kde práva duševního vlastnictví jsou přítomná, ale nemůžeme změnit regulaci rozhodnutím v rámci hospodářské soutěže. Takže je to velmi široký prostor, který bude vyžadovat působení v celé řadě paralelních oblastí a na tom pracujeme. Potřebujeme legislativu. Já jsem jmenoval dva případy, kde potřebujeme legislativu, nejedná se pouze o Google, potřebujeme legislativu o ochraně soukromí, která musí být silnější než ta, kterou máme, a také legislativu o ochraně autorských práv, ta musí být také silnější, tvrdší než ta, kterou máme teď. A potřebovali bychom legislativu, ale tady nám smlouva stanoví limity v oblasti daní. Já jako občan a politik nechápu, jak to, že stojíme se založenýma rukama, když v rámci Evropské unie máme daňové ráje, které nejenže jsou nespravedlivé, ale poškozují nejefektivnější a nejkonkurenceschopnější firmy na trhu. Když mohu jednat, tak jednám, ale mám své limity. Děkuji a teď tedy GUE Paloma López. Buenos días. Eh, Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. A pane komisaři, vám děkuji za to, že jste přišel. Když stát reguluje špatně, tak eh, trh nefunguje anebo produkuje eh, nepřijatelné výsledky. Trh eh, je nepředvídatelný. To jsou vaše slova, pane komisaři, v roce 2010, když jste hovořil o tom, že stát by měl znovu převzít kompetence a hovořil jste také o tom, že zde byly špatné pobídky a to i v oblasti odměňování, tak i v oblasti účetních norem. Od té doby, co jste tato slova vyslovil, tak se krize vyostřila kvůli špatným rozhodnutím jak komise, tak státu. Tehdy jste byl v Bilbao a hovořil jste také o tom, že uplatňování Klauzuly, které Evropská unie nepovoluje, se ve Španělsku i nadále pozoruje, především v některých bankách a mohou způsobit problémy více než milionu lidí. Uplatňování těchto doložek je rozdíl mezi tím, že buď splatíte hypotéku a nebudete, scho- nebu- nebudete schopni ji zaplatit. Proč se nepostihne banka, která má více než 41 milionů eh, klientů, když eh, nedodržuje tyto podmínky. Co se dělá v případě, když se snižují platy. Máme 12,4 eh, lidí ve Španělsku, kteří mají nízké platy, více než 10% v Německu, 13% v Řecku. Místo, aby se investovalo. Máme zde neregulérní podpory, zachraňujeme dálnice veřejnými penězi, neinvestujeme do eh, výzkumu a vývoje, proč jsme nepracovali na daňové harmonizaci, aby nadnárodní společnosti přestaly mít daňové výhody v některých zemích. Proč se umožňuje obchodní dumping? To ovlivňuje konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž. Když jsme přestali být eh, těmi, kteří slouží lidem? Proč stavíme zájmy několika málo nad zájmy všech? Kdy jsme se stali delegovanými členy správních rad velkých nadnárodních podniků? Já nepředpokládám, že mi odpovíte, pane komisaři. Chci vám jenom předat tento pocit, pocit pracujících, které smutně v tomto parlamentu a v tomto této komisi nikdo neposlouchá. Ti z coca coly eh, řecké uklízečky a další a další. K čemu hospodářská soutěž eh, sloužila? Proč tolik eh, utrpení, když budeme mít Evropu, která bude nadále stagnovat a bude sociálně rozbitá i ve svém procesu integrace? 31.10. přestanete být komisařem. Nemyslíte potom, že v nějaké eh, knize nebo v článku později řeknete, že jsou zde alternativy. Řekněte to teď, řekněte to svému nástupci v této komisi, protože to zlepší život lidí. Děkuji, paní López. Aby zde nebyly žádné pochybnosti, mnohé z těch vašich úzkostí a definicí problémů v následku krize jsou stejné jako moje analýza. To ovšem, co stejné jako moje analýza není, je to, že se zde v Evropském parlamentu obracíte na někoho ze španělské vlády, na španělského ministra a to je špatně, já nejsem španělský ministr. Vy říkáte, je třeba udělat to, to, to v Evropě, ale co je s tím? Vy jste poslankyně. Já za pět týdnů odejdu, vy tady budete pět let. V tomto parlamentu je třeba udělat spoustu věcí. A já vás prosím ve jméně paní López i ostatních, abyste to udělali, abyste dosáhli těchto věcí, protože v parlamentu je dostačující většina. Teď, co jsme udělali? Finanční regulace, kterou tento parlament a rada diskutovali v posledním volebním období, pod vedením komise, to všechno je velmi důležité. Od chvíle, kdy jsem řekl nebo napsal to slova, která jste citovala, tak regulace finančního systému se hodně změnila a to k lepšímu. A pokud jde o to zabavování anebo nemožnosti zaplatit hypotéku, tak v tomto parlamentu Antolín Sanchez Presedo byl zpravodajem k jedné velmi důležité směrnici, která se snad velmi brzy stane součástí legislativy členských států a Evropský soudní dvůr vydal také jeden velmi důležitý nález, který byl právě proti těmto bankám, které takto jednali konkrétně ve Španělsku. A já doufám, že budeme aktivní v tomto boji, ale nejen eh, slovy, ale opravdu praxi, že zde bude systém kontrol a systém, který je veden Evropským soudním dvorem. Děkuji, Laura Adja, FDD. Buongiorno, grazie. Dobrý den, děkuji. Pane komisaři, vy určitě znáte situaci, které prožívají ocelárny v Terny. A protože jste komisař pro hospodářskou soutěž, tak jste sehrál aktivní roli. Ten průmyslový plán ASTU chce snížit výrobní náklady a zrušit 500 eh, pracovních jednotek. To v následujících měsících. A vy dobře víte, jak Evropská komise se vyslovila na záruku tohoto důležitého sektoru a chce zaručit jeho rozvoj při dodržování podmínek na ochranu osobní, eh, životního prostředí a pracovních podmínek pracujících. Co udělá komise, kterou zastupujete, kdyby ten průmyslový plán Thyssen Group eh, měl pokračovat tak, že tento strategický sektor bude rozbit. Máme zde velký eh, daňový tlak, 65% v Itálii. A je zde silné euro. Němci nechtějí navýšení měnové masy. Jak chcete umožnit, eh, aby se ocelářství v Itálii rozvíjelo, když eh, náklady na práci jsou u Astu 5 eh, obratu. Myslíte si, že když se zruší 500 pracovních míst, že je to jediné možné opatření, nebylo by užitečnější jednat, eh, pokud jde o ceny surovin a ceny energií. Hospodářská soutěž eh, musí zajišťovat růst a rozvoj, ne recesi, zavírání továren a ztrátu pracovních míst. Pravděpodobně je třeba něco zrevidovat ve vašich analýzách. Pane komisaři, vy jste se osobně zavázal, v souvislosti s ASTE a já vás prosím, abyste odpověděl ne mně, ale těch 550 zaměstnancům ASTE, kteří za několik měsíců ztratí své místo. Děkuji. V průběhu těch let, co jsem byl komisařem pro hospodářskou soutěž, jsem několikrát byl v kontaktu, normálně se jednalo o jeden případ, ale v různých fázích, s AST, Aste, tedy tou ocelárnou v Terny. Byl jsem také v kontaktu s finskými a německými podniky, které fúzemi a různými akvizicemi vyvolaly pochybnosti o budoucnosti této ocelárny. Ta první fúze, kdy finský podnik koupil ocelárnu v Terny, tak tam jsme stanovili celou řadu podmínek v rámci politiky hospodářské soutěže. Já nemůžu využít nástroje politiky hospodářské soutěže k tomu, eh, abych eh, byl zároveň i komisařem pro průmysl a Evropskou centrální bankou a italským ministrem průmyslu. To ne, ale v oblasti hospodářské soutěže ten finský podnik, který byl prvním kupujícím ocelárny Terny, tak tam jsme stanovili celou řadu podmínek, které byly dodrženy. Potom ten eh, finský podnik eh, měl finanční problémy a znovu tam vstoupil Thyssen Group, který Terny prodal a teď si ho znovu koupil. A v tom druhém rozhodnutí byly podmínky v oblasti zase politiky hospodářské soutěže, které na první pohled eh, se zdá, že jsou dodržovány. Nechci říct, že by tam nebyly žádné problémy, určitě je tam hodně problémů. Ale v oblasti politiky hospodářské soutěže my můžeme pouze dohlížet na to, jak se dodržují podmínky, které jsou obsaženy v rozhodnutí o povolení fúze. Nám se zdá, že jsou ty podmínky dodržovány, ale poslali jsme celou řadu dotazů zodpovědným činitelům tohoto podniku a až dostaneme odpověď, tak to velmi pozorně proskoumáme, protože zaprvé si myslíme, že je důležité, aby se naše rozhodnutí dodržovala ve všech aspektech. Jsou zde velmi důležité aspekty, aby se zarušila budoucnost terny v našem rozhodnutí, v tom prvním i v tom druhém. A za druhé, Nechceme, aby někdo využil naše rozhodnutí k tomu, aby dosáhnul jiných cílů, které jsou mimo působnost politiky hospodářské soutěže. Děkuju, eh, já se omlouvám zeleným. Eh, Michael Raimon, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já jménem eh, frakce Zelených vaši práci nemohu plně hodnotit, eh, v tom bude hrát roli eh, vaše odpověď. Poté, co se diskutovalo dlouho o Google, se chci omezit na jednu věc. V Eagle Pointu na jihu Anglie se plánuje jaderná elektrárna, která bude v podstatě, která se v podstatě vyplatí, když eh, anglická vláda bude garantovat v podstatě cenu dvojnásobnou, než je cena energie na trhu. Komise to loni opodstatnila takto. Eh, komise se obává, že takovýmto projektem bude ohrožen další vývoj environmentálně přátelských projektů a objeví se jaksi problémy v oblasti přesunu na obnovitelné zdroje energie. Komise e, konec konců hovoří o tom, že jaderná energie je energie, která si nezaslouží žádné další subvence. Nicméně teď máme informace, že chcete ještě ve, ve svém funkčním období tento přeskumný proces zastavit, abyste tento díl umožnil. Je to asi jeden z větších dárků, který jste mohl jadernému průmyslu ještě dát. Já se vás chci zeptat, jestli je to pravda, to, co se povídá, zastavili jste eh, tento proces a jak se stavíte k dalšímu rozvoji v této oblasti. Děkuji. Ante todo, quiero se všeho nejdříve vám chci připomenout, že smlouva o Evropské unii stanoví, že rozhodnutí o mixu primární energie členských, státech, členských států, že o něm rozhodují pouze úřady jednotlivých členských států. To tedy znamená, že možnost členského státu rozhodnout se pro nebo proti jaderné energii, to nemůže být podmiňováno, diskutováno ani omezováno ze strany Evropské komise ani Evropského parlamentu, dokud se nezmění smlouva. A já vám mohu říci, že mně se nelíbí to, co říká smlouva. Pokud chceme mít jednotný energetický trh nebo Unii pro energii, což je myšlenka, se kterou přišel bývalý předseda parlamentu, tak si myslím, že decentralizace rozhodnutí o tak důležitých věcech, eh, jako je energetický mix, eh, to je trošku nešťastné, ale to je věc, eh, kterou nevyřešíme dnes. Pokaždé, když dostaneme informaci o státních podporách, tak normálně se řídíme instrukcemi pro ten který sektor, ale jak si vzpomínáte, v těch nových pokynech pro energii a životní prostro, prostředí, které byly přijaty na jaře tohoto roku, před několika měsíci, tam jsme se rozhodli, rozhodli vyčlenit jadernou energii z těchto pokynů a analyzovat případy jaderné energie přímo na základě principu smlouvy z jednoduchého důvodu, protože před mnoha lety komise nedostala až vlastně do 18. října minulého roku oznámení, které by se týkalo státní podpory pro projekt v oblasti jaderné energie. Takže proto jsme to tedy vyňali a ten anglický případ, který byl oznámen 18. října minulého roku, jako zvláštní případ. První analýzy případu Kinkley nás vedly k tomu, že jsme okamžitě zahájili vyšetřování, abychom mohli pracovat do hloubky a tak jsme to i udělali 18. prosince minulého roku. A myslím, že mohu říci, že anglické úřady s námi velmi dobře spolupracovaly, velmi transparentně, s takovou transparentností, která by se nám líbila i v jiných případech. Toto bylo opravdu velmi transparentní na rozdíl od jiných případů a jsme velmi blízko závěru. A já chci předložit kolegům z kolegy a komisařů návrh rozhodnutí o státní podpoře, která je slučitelná nebo ne a za jakých podmínek. To chci tedy předložit ještě před koncem našeho mandátu, ale teď probíhají eh, ještě interní postupy, takže vám nemohu zaručit, kdy bude přijato rozhodnutí ani jaké rozhodnutí to bude, protože zatím ještě probíhá interní diskuse a já musím respektovat eh, názory jednotlivých služeb, komise a poté tedy názory mých kolegů komisařů a jejich kabinetu. Děkuji. A jako poslední skupina řečníků Eh, uděláme to tak, že to seskupíme, ty otázky, dvě minuty na každého, prosím pěkně, protože nám dochází čas a za 20 minut začneme s dalším bodem na pořadu jednání. Takže začneme skupinu čtyř otázek. Eh, jako první kolega ty máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Almunio, dovolte mi přivítat vás zde na schůzi a děkuji vám za úspěšnou spolupráci s tímto výborem, jak eh, z hlediska vašeho působení jako komisaře pro eh, hospodářské a finanční záležitosti, a tak pro otázku hospodářské soutěže. Mám dvě otázky. Ta první se týká eh, plynového trhu v Evropě který stále ještě není eh, osvobozen od eh, jaksi nekalé konkurence vzhledem k externím dodavatelům. Jedním z takových dodavatelů je Gazprom z Ruska. Například eh, se zákazníkům vnucují eh, neopodstatněné ceny, ve smlouvách je spousta zvláštních ustanovení a neumožňuje se diverzifikace. Kromě toho Gazprom zneužívá svou dominantní pozici a diskriminuje mezi svými zákazníky v Evropě, jak co do cen, tak co do smluvních ustanovení. Eh, vzhledem k tomu se ceny dovozu plynu významně liší Například cena plynu eh, placená v Litvě nebo v Polsku je o 70 až 80 vyšší, než jaká je ta cena v Německu. Eh, na začátku tohoto roku komise zahájila šetření chování Gazpromu a chtěla eliminovat tato eh, nekalá opatření, chtěla znovu zavést eh, hospodářskou soutěž na trhu. Nicméně zdá se, že ten případ byl buď zastaven, a nebo alespoň nemáme žádné zprávy o pokroku z nedávné doby. Chci se proto zeptat, v jaké fázi se tento případ momentálně nachází a kdy můžeme očekávat nějaké rozhodnutí komise. A za druhé, Tady se chci vrátit k tomu, co jste říkal ve svém úvodu. Promiňte, máte dvě minuty pryč, takže jenom jedna otázka. No, já jsem se chtěl jenom zeptat na e, ty e, poplatky, e, které banky musí platit, které převádějí na spotřebitele. Chtěl jsem se zkrátka zeptat, jak byste na toto reagoval. Děkuji, Pervanč Perez. Komisér. Vážený pane komisaři. Já vám chci poděkovat, téměř bych řekla tobě poděkovat za těch eh, deset let eh, ve službách Evropě ve jménu mé politické rodiny, ať už eh, v tom tvém minulém portfoliu, nebo zde. My jsme spolu začali řešit tu krizi, která ještě neskončila a nyní tedy jste tedy komisařem pro hospodářskou soutěž. Dříve jste byl tedy komisařem pro eh, hospodářství. Mám zde otázku, které se týkají spíše takové bilance. Zmínil jste se o právním rámci pro politiku hospodářské soutěže. V jakých případech se používá spolurozhodování nebo kdo je zodpovědný za energetický mix? Ráda bych vás požádala, abyste nám řekl váš konkrétní názor na rámec pro politiku hospodářské soutěže. Já jsem si často říkala, že když jde o ratingové agentury nebo auditní kanceláře, proč v takovýchto oblastech zde není žádné šetření komise? Ale odpověď vždycky byla, právní rámec nám to neumožňuje. Proč si myslíte, že to tak je a proč nebyla provedena žádná šetření ohledně hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami. A druhá věc, Google, to je inovativní společnost, dynamická v dynamickém sektoru, kde Evropané nechtěli zavádět mnoho regulací. Není to jako telekomunikace nebo doprava, tam byly ty staré státní monopoly, které bylo třeba regulovat, ale zde máme téměř soukromý monopol bez regulátora. Nenastal čas, eh, abychom stejně jako u jiných eh, síťových eh, odvětví začali uvažovat o funkci evropského regulátora. Děkuji, Georgios Christos. Kyrie Επίτροπε, έχετε πολύ καλό onoma διεθνώς, ακόμα και στην Ελλάδα που πολλές φορές σας έχουμε κάνει κριτική για την... Pokud jde o Řecko, tak tam jsme velmi často kritizovali komisi, ale vy jste toho hodně udělali, abyste omezili působení oligopolu a monopolu. Nicméně v běžném životě se s monopoly a oligopoly setkáváme často. Uvedu jeden příklad, který dobře znáte. V Řecku jsme měli Olympic Airways, to byl letecký dopravce, který byl dotován po řadu let. Teď je tedy monopol ukončen, nicméně nastala fáze oligopolu. Ten už tedy nepostihuje spotřebitele a daňové poplatníky, nicméně rostou ceny letenek. Vy jste říkal, že je to třeba řešit, ale výsledek není lepší než ten předcházející. Není to tedy příliš uspokojivé. Další řecký případ. Máme veřejnou službu. Nebo tedy elektřina, poskytování elektřiny, to je u nás také veřejná služba, ceny rostou bez přestání, takže myslím, že se správně diskutovalo o možnosti částečné privatizace, ale znovu došlo k navýšení cen, aby zde byli investoři, aby to bylo pro investory zajímavé. A v zemi, kdy velmi poklesly příjmy, je zde určitá nedůvěra. Máme pocit, že nám skutečně vládnou oligopoly a monopoly. Je to typicky řecký příklad, anebo je to obecná tendence, kterou pozorujete všude? Děkuji. Děkuji, Udo Bulman. Herr Vizepräsident, auch ich. Pane předsedo, já bych se chtěl připojit k těm komplimentům, které zazněly na vaši adresu za, těch, za tu spoustu let výborné činnosti pro Evropy. Pro mě bylo radostí s vámi spolupracovat, i když jsme občas skřížili kordy ale dnes je ten pravý den e, a příležitost na to, abych o tom e, promluvil. Moje otázka zní, ano, nám se nikdy nepovedlo dosáhnout vnitřního trhu bez silné politiky hospodářské soutěže, ale nemusíme e, dnes zvážit ten pojem politiky hospodářské soutěže a přehodnotit ho. Konkrétní příklad u nás v, v, v mé zemi eh, běžný střední podnik platí na daních asi 30 až 50 eh, svých zisků a když překročíme hranici eh, a zredukujeme to eh, na jedna až dva, eh, na jedna až dva arbitráží, tak není to rána, která způsobí, že ztratí Evropa důvěru, že nebudeme už vůbec moci hovořit o tržní ekonomice, ale pouze o ekonomice narušené regulací a arbitráží. Není na čase také se zabývat těmito rozdílnými daňovými vašimi eh, politikami. Eh, vy jste eh, letos v červnu oznámil, že tyto praktiky proskoumáte. Jak vidíte budoucnost této oblasti? Děkuji, pane komisaři. Já se pokusím odpovědět co nejstručněji, ale těch otázek bylo hodně. Takže v eh, mému dobrému příteli Rosatimu nejprve, mimochodem vítám vás znovu v parlamentu. Eh, co se děje eh, okolo Gazpromu? My jsme zahájili formální vyšetřování podle článku 102, tedy zneužívání dominantní pozice a to ze tří hlavních důvodů. Za prvé cenová diskriminace, podle využívání indexačního mechanismu, za druhé fragmentace vnitřního trhu e, vzhledem k zákazu e, znovu vyvážet e, ruský plyn a za třetí možný efekt z podmínk založený na podmínkách a pokud jde o Gazprom, tak ruské úřady nás oslovili a e, řekli nám, e, proskoumejme možnosti rozhodnutí založeného na závazcích. A my s nimi vedeme e, úvodní rozhovory. Ale jak jsem řekl nedávno ve Florencii, tak tam jsem byl bohužel špatně pochopen. Tyto rozhovory se orientovali na hledání možného řešení založeného na závazcích ale byly zastaveny, když vypukla ukrajinská krize, tedy letos v březnu. Ale to vyšetřování pokračuje. Jestliže nemůžeme eh, pokročit eh, Přestože nemůžeme pokročit k rozhodnutí podle článku 9, tak pokračujeme eh, tou cestou článku 7 nařízení, tedy tradiční zákaz a my připravujeme prohlášení o námitkách proti Gazpromu. Takže rozhodně jsme to nezastavili. Ne, e, vyšetřování běží dál. Dále k MIF. E, jak už jsem říkal v úvodním projevu, e, máme nařízení, které jsem předložil společně s Michelem Barnierem, myslím, že to bylo v loni. Rada to nyní projednává pomaleji než parlament, ale teď eh, za italského předsednictví eh, práce eh, pokročila poměrně rozumným tempem a já doufám, že trialog o tomto nařízení se bude moci uskutečnit ještě letos a pokud ne, tak na začátku příštího roku. Naše protitrastové případy jsou stále otevřené proti Mastercardu kvůli některým aspektům a proti Visa International. My v tom pokračujeme, ale u, v obou případech tu máme e, nález konečné rozhodnutí e, Evropského soudního dvora, e, který prohlašuje MIF za proti za porušující hospodářskou soutěž, což by nám mělo pomoci vyřešit problém, protože eh, jeden den eh, šetříme Mastercard, potom Visa Europe, potom Visa International, jsou to individuální případy a je těžké nějak prolomit tu kvadraturu kruhu. Nicméně nařízení plus výnos soudního dvora, to je dobré řešení. Pervánč. Eh, Děkuji za tvá slova. Proč jsme nezahájili případy, dívali jsme se na to, ale proč jsme nezahájili formální případy s auditními firmami nebo ratingovými agenturami, protože zde nevidíme problém v oblasti hospodářské soutěže. Určitě jsou zde problémy, které je možno vyřešit regulací a myslím, že byla předložena odpovídající regulace v těchto oblastech a očekáváme pozitivní dopady. Proč podle našeho názoru zde není problém v oblasti hospodářské soutěže? Protože tento typ služeb, jak tedy ratingové agentury, tak i auditní společnosti nemají záměr o kartel. Ty mají zájem o to, aby zlepšili svou reputaci v porovnání s konkurenty. A je zde problém s regulací, vážný problém v obou případech, ale Není zde problém v oblasti hospodářské soutěže, alespoň tedy z mého pohledu. Pokud se zde někdy problém v oblasti hospodářské soutěže objeví, tak budeme muset jednat. Regulace Google, internetu, ano, ale co? Co bychom měli regulovat? Má na to někdo odpověď, protože já jsem kladl tuto otázku v průběhu těchto let i Eh, francouzskému ministru digitálního hospodářství, se kterým jsem měl velmi zajímavou diskusi o Google a internetu. On hovořil o regulaci, ale já jsem se ho zeptal, dobře, pane ministře, ale co bychom měli regulovat? Jaké body by se měly regulovat? A zatím jsem ještě odpověď nedostal. Já si dokážu do budoucna představit nějakou regulaci, ale nevím dnes, jaké budou elementy této regulace. Nad tím se musíme zamyslet a musíme se zamyslet s ohledem na riziko, že zabijeme inovace v tomto sektoru. Ano, to riziko existuje. Já jsem se vyslechl určité návrhy o Google v průběhu vyšetřování. Nebylo to veřejné, Probíhalo to tedy jako současně s vyšetřováním, ale nebylo to to veřejné vyšetřování otázky Google, tak tam jsem si vyslechl určité návrhy, že by zde byl někdo, kdo by sledoval tuto záležitost, tak určitě by lidi vyšli do ulic a manifestovali a říkali, proč zabijíte inovaci v tomto tak důležitém sektoru. Pokud jde o e, Olympic Airways, tak v průběhu mého e, mandátu padla dvě rozhodnutí o fúzi e, a v tom prvním případě Olympic Aegean to bylo negativní rozhodnutí. My jsme nepovolili tu první fúzi. Potom později přišly stejné společnosti, zejména Aegean a znovu žádali o pozitivní rozhodnutí, protože Olympic zbankrotoval. To není moje slovo, to řekli oni. A my v tomto druhém případě jsme eh, rozhodli pozitivně eh, na základě argumentu eh, bankrotující společnosti. Jestliže jedna strana fúze je na tom špatně a jinak by zmizela, tak může být fúze povolena, protože problém hospodářské soutěže tu vlastně nenastává. Pak jsou tu problémy oligopolů v Řecku, ano, samozřejmě. A i e, ve střední Evropě. E, jde tu dokonce i o monopoly. E, pan Klinc, bývalý europoslanec, mi vždycky připomínal, o monopoly na trase Brusel-Frankfurt, kterým trpím i já, je to pravda. Ale otázka zní, kde jsou nějací noví konkurenti? Jestliže orgány hospodářské soutěže e, se ptají, zda jsou nějaké bariéry pro nové hráče, ale bariéry neexistují. Je to tak, že tu nejsou e, podnikatelské příležitosti a já doufám, že ekonomika se zlepší, že vstoupí na trh noví hráči, protože budou moci provozovat dobré podniky a budou nutit ostatní, aby tlačili cenu dolů. v, elektrickém, v sektoru elektřiny existuje v Řecku regulátor eh, energetiky a elektřiny, tak eh, ti musí odvádět dobrou práci. Eh, my tam také máme občas protitrastové případy v sektoru elektřiny, ale Nedávno jsme dostali také jedno důležité rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se týkalo e, PPC, e, řeckého energetického e, podniku, kde soud říkal, že výlučná práva pro jakoukoliv společnost nejsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže. To je nesmírně důležité a platí to pro Řecko. A nakonec Udo, děkuji moc krát za tvá slova. Pokud jde o daně, tak já už jsem se o tom zmiňoval dříve dříve. My máme v Evropě se zdaněním vážný problém. A ten problém má jméno. Eh, jednomyslnost. Já si pamatuji, že když jsem chodil na ECOFIN, tak eh, můj tehdejší kolega eh, Láslo Kovač diskutoval o daňových tématech a za pět minut to skončilo protože vždycky jeden členský stát řekl, já jsem proti, rozhodnutí e, padá, protože je zapotřebí e, jednomyslnost. A toto ustanovení o jednomyslnosti ve smlouvě e, otevírá cestu všem možným zneužíváním, narušováním, porušováním a my musíme nějak reagovat. Já mám určité nástroje, nicméně vlády a do jisté míry i parlamenty by měly eh, jít eh, nad rámec eh, řečnických prohlášeních. Některé podobné jsme slyšeli v Austrálii na schůzi G20 před pár dny. Je zapotřebí, aby analyzovali situaci a aby se drželi doporučení OECD a aby přijímali rozhodnutí. Tato rozhodnutí nemohou existovat bez legislativy. A vy v tomto parlamentu víte, jak je v EU v současné době těžké tvořit legislativu o daních. Děkuji vám. A nyní poslední skupina řečníků. Poprosil bych vás, abyste hovořili maximálně dvě minuty. Jako první Luděk Niedermayer z EPP. Thank you very much. Uh, let me go back. Eh, děkuji vám. Eh, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu nařízení o mezibankovních poplatcích u kreditních karet, protože má odpověď mě příliš nepřech, ne, eh, uspokojila. Já si nemyslím, že všechno, co lze regulovat, by se mělo regulovat. Vždycky je potřeba zvážit výnosy a ztráty. Nejprve bych chtěl slyšet váš názor. Jste si opravdu jistý, že náklady na nov, plynoucí z nového nařízení vyváží ty přínosy, zvlášť když je jisté, že u koncových zákazníků, tedy u maloobchodníků, e, to nepřinese nic dobrého, pouze to přinese horší a dražší služby. A za druhé bych e, se chtěl, vás chtěl zeptat, jestli vidíte nějakou šanci samoregulace tohoto trhu. Uh, směrem k vyšší transparentnosti, zejména po vašem vítězství eh, u Soudního dvora, pokud jde o mezibankovní eh, poplatky. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Je pekofot. Děkuji vám, eh, pane komisaři. Také vám vzdávám čest za vaši skvělou práci. Dalo by se možná říci, že komise vynakládá e, stejně mnoho úsilí na boj proti nezaměstnanosti e, jako na záchranu bank. To jen tak na okraj, to je možná lépe říkat v jiné situaci, ale já bych se chtěl zeptat na ty případy po celé Evropě, kdy eh, evropské fondy, například Evropský regionální fond, se využívají k tomu, aby přenesli pracovní místa z jedné země do jiné, aby se těžilo z nižších eh, nákladů na práci. Eh, je otázka, zda nelze o příklad nekalé hospodářské soutěže. To je také jedna z hlavních výzev evropské ekonomiky. Jak zajistíme, aby naše veřejné peníze byly využívány na vytváření pracovních míst a ne na přesouvání pracovních míst z jednoho členského státu do druhého? Barroso. E, vy i váš nástupce, e, komisař pro hospodářskou soutěž, budete v tomto ohledu hrát velice důležitou roli. A samozřejmě e, já vím, že fondy nespadají do vaší kompetence, ale jakožto komisař pro hospodářskou soutěž eh, byste se měl eh, podívat na to, jakým způsobem tyto fondy přispívají k neférovému rozdělení pracovních míst. Eh, jaké kroky podniknete, abyste bojoval proti této praktice a jaké další kroky byste navrhl, aby podnikla vaše nástupkyně? Děkuji, Andreas Schwab. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, pane místopředsedo Almonio. Eh, já jsem velice rád s vámi spolupracoval na směrnici o odškodňování, kterou jste tu velice pozitivně zmínil. Nicméně jde o velice komplikované téma, kde je těžké najít nějaké řešení a to ani vůbec nemluvím o očekávané implementaci v členských státech. Toto téma budeme sledovat i s novou komisařkou, protože zdaleka ne všechny problémy jsou vyřešeny. Vy jste o Google řekl jednu zajímavou věc a já bych eh, to chtěl pojmenovat eh, trochu přesněji. Eh, já vůbec nepochybuji u vaší nezávislosti. Je dobré, že komisař rozhoduje objektivně a nepoliticky, ale v konečném důsledku rozhoduje veřejné mínění a důvěryhodnost toho řešení. To rozhodne o tom, zda je řešení dobré nebo špatné. A já si říkám, jestli by nebylo lepší, možná by to potřebovalo také více personálního nasazení, ale eh, jak, tak, jak říkala eh, paní eh, Pervanš Beres, tak komise vystupuje jako strážkyně hospodářské soutěže a získala od Google určité ústupky. Mohl byste ještě rozvést tuto otázku? Jinak vám děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji Eva Kajli. Děkuji. Pane komisaři, je pravda, že jste měl velmi těžký úkol uprostřed krize, to níž byla ponořena Evropská unie, ale také to byla příležitost pro silnější Evropu a pro novou politiku. Politika hospodářské soutěže, která byla zaměřena především na velké podniky, mohla také podpořit jinou politiku, politiku ve prospěch malých a středních podniků. Situace je dramatická, platy jsou nízké, je zde velká nezaměstnanost, ceny neklesají. A zákaz veřejné podpory rezortům, které mají velké problémy a kde zaniklo spousta pracovních míst, třeba doprava, přístavy, ty nepřinesly žádnou novou sílu. Jižní země se dokonce vrátili zpět. A já bych chtěla, abyste mi odpověděl. Je spoždění reforem důvodem těchto problémů, anebo je to samotná povaha těchto reform, která tyto problémy způsobuje. Neměli bychom mít nějakou strategii pro všechny členské státy? Co v tom můžeme udělat my? Protože velmi dobře víme, že narážíte na velké problémy v jednotlivých státech a mě by zajímalo, zda ta podpora novým technologiím, o které jsme hodně hovořili, umožní rozbít monopoly. Je zde například program Horizon 2020, ten program už eh, začal eh, a je poznamenán velkými škrty, takže co by měl udělat váš nástupce? Děkuji a nyní poslední řečník Werner Langen. Eh, děkuji vám. Pane místo předsedo, já bych také chtěl vychválit vaši práci, aby vás nechválili jenom socialisté. Já jsem v tomto parlamentu už 20 let a e, zažil jsem tu už různé e, aktivisty a potom e, pana profesora Mária Montyho a najednou po něm přišel eh, pan Joaquín Almunia. Já si myslím, že vy jste přijal mnoho velice pozitivních rozhodnutí, ale v konečném důsledku eh, v případu Google se musíme ještě zamyslet nad tím, eh, jestli nehrozí rozdrcení tohoto monopolisty, tak jak je to v Americe s demonopolizací ropného průmyslu a telekomunikací, protože jinak podle, podle mého názoru jinak ten problém se vyřešit nedá. To bylo za prvé. A za druhé, e, jestliže e, dochází k intervencím, tak jak postupuje komise? Přeskoumáváte tyto intervence osobně, anebo to přenecháváte Evropskému soudnímu dvoru? Vy znáte ten případ, o kterém mluvím? A konečně případ Nürburgring. Tady je e, pouze na příslušných úřadech a vy vy, jste, vy se tedy zabýváte těmi eh, intervencemi, eh, musí to dělat Evropský soudní dvůr anebo eh, komisař pro hospodářskou soutěž? Děkuji, prosím, pane komisaři. Tak, děkuji vám za tuto poslední sérii otázek. Já na ně odpovím velice krátce, telegraficky řekl bych. Za prvé, abych odpověděl panu Niedermayerovi. Já jsem pro eh, regulování MIFS a myslím si, že eh, výnos soudního dvora eh, nám dává mnoho argumentů pro regulaci. Takže proto žádám parlament a radu, aby dovedli do konce diskuzi o tomto nařízení Eh, podle mého názoru bude dobré pro eh, individuální uživatele i pro eh, obchodníky. Já jsem tu uváděl čísla nákladů na MIFS ve svých úvodních poznámkách. Jde o 10 miliard euro ročně. A jakožto spotřebitel, já jsem nikdy neviděl na účtence, když si něco kupuju, kolik vlastně platím na MIF. Takže já jsem eh, zcela pro eh, regulaci a eh, při vší úctě v tomto finančním sektoru, jimž jsou platby banky a tak dále, od roku 2007 máme velice silné argumenty pro to, abychom nevěřili v sebe regulaci. Takže Eh, já volím cestu dobré regulace. Ne každá regulace je dobrá, ale v tomto případě je potřebná, dobrá a eh, rozumná. Eh, pan Kof, pane Kofote, vy jste se ptal na regionální fond a kontrolu státní pomoci. V poslední verzi pokynů pro regionální fond, které byly schváleny před rokem, nebo možná letos, teď už si to nepamatuju, patrně asi loni, tam e, nastavujeme zcela e, jasná ustanovení, aby nedocházelo k relokaci pracovních míst vlivem státní pomoci. My tady nemůžeme e, jaksi spochybňovat rámec státní pomoci, nařízení o regionálních fondech a podobně. To je, to je úkol mých kolegů, kteří mají na starosti regionální rozvoj a parlamentu a rady, ale my eh, spolupracujeme s Johannesem Hánem eh, tak, abychom zabraňovali nekonzistentnostem při využívání fondů Využíváme k tomu kritérii pro kontrolu státní pomoci a v těch nových pokynech jsou velice konkrétní ustanovení, která brání zneužívání toho typu, o jakém jste hovořil. Eh, pane Švábe, eh, děkuji vám mnohokrát za eh, to, jak jste se zasloužil o diskuzi o soukromém odškodnění. A pokud jde zase o Google, tak při vší úctě já jsem politik a e, my politici jsme placeni veřejným míněním. Takže já respektuju veřejné mínění, ale nemyslím si, že by byl nejlepší nápad e, a kdybych řekl paní Vestager, rozhodujme e, protitrastové případy tak, že budeme provádět ankety veřejného mínění. Ne, e, tady nejde o veřejné mínění, tady jde o narušování hospodářské soutěže, zneužívání dominantních pozicí, o argumenty, které to prokazují, tak, abychom měli solidní e, rozhodnutí, které se nedá snadno zvrátit záporným rozhodnutím soudního dvora pokud jde o e, ten další problém, tak tady o tom se dá hovořit mnoho e, let. V případě Microsoft před 16-17 lety e, jsme tedy vyšetřovali Microsoft a o několika o několik let dříve byl vyšetřován v USA. Tehdy jsme využívali dva nástroje. Jednak článek 7. Microsoft dvakrát porušil rozhodnutí podle článku 7 a platil jednu miliardu euro za to, že porušil rozhodnutí podle článku 7 Eh, které eh, mu ukládalo pokutu 500 milionů euro. Takže platil dvakrát tolik za nedodržování tohoto rozhodnutí. Eh, v roce 2009 bylo přijato rozhodnutí podle článku 9 a oni ho zase porušili a já jsem na ně uvalil 560 milionů euro. Takže celkově zaplatili za porušování předchozích rozhodnutí mnohem více, než činila ta původní pokuta. Takže využívejme tento instrument ne nějak ideologicky, ale eh, pragmaticky. Eh, já už jsem eh, odpovídal panu Rosatimu, že v případě Gazprom existovala příležitost využít rozhodnutí podle článku 7. My jsme tomu otevřeli dveře, vyslechli jsme si argumenty a teď pracujeme na rozhodnutí podle článku 7. V případu Motorola a Samsung, kde došlo ke stejným porušováním, tak u Samsungu to byl článek článek 9 a u Motorola to byl článek 7. Takže diskutujme o obsahu a ne o e, procedurálních e, nástrojích. Pokud jde o e, podporu malých a středních podniků, tak já můžu říci, že e, u nástrojů státní pomoci máme alespoň tři pozitivní nástroje pro malé a střední podniky. Je to směrnice o, e, je to pokyn o finančním riziku, který jasně podporuje financování malých a středních podniků prostřednictvím nebankovních finančních systémů O tom jsem hovořil, když jsem odpovídal panu Fernandezovi. Dále tu máme spokyny o regionální pomoci já vím, že eh, někteří poslanci byli proti tomu, aby eh, byly eh, nějakým způsobem omezeny toky finanční pomoci v jejich volebních obvodech a já jsem nicméně rozhodl ty limity zavést, protože si myslím, že regionální pomoc tohoto typu by se měla orientovat na podporu malých a středních podniků, nových iniciativ a tak dále. A máme nyní zavedenou mnohem jednodušší cestu, jak analyzovat problémy státní pomoci a to i bez notifikací eh, ex ante. Pokud si pamatuju dobře, tak eh, ty tvoří, eh, dvě, dvě, že dvě třetiny státní pomoci budou analyzovány. Když potom dostaneme žádo, stížnost, tak to budeme zkoumat, ale nejprve chceme zjednodušit systém a neobtěžovat malé a střední podniky byrokracií. Dále k reformám. Já jsem reformista, já jsem pro reformy, ale ne všechny reformy jsou dobré. To slovo reforma jako takové je eh, technokratické a dá se hovořit o reformě dobré i špatné. Já mám rád ty dobré reformy a ne ty špatné. A v Evropě eh, máme téměř ve všech našich zemích příklady obou typů reform. A konečně, pane Langene, děkuji vám za vaše slova. To rozhodnutí o Nürburgringu, o kterém jste se zmínil, bude přijato 1. října, takže za pár dnů to budete moci detailně analyzovat. A ten názor, že by bylo dobré rozštěpit Google, tak eh, já bych vám chtěl eh, říct něco, protože jste můj přítel a protože jste Němec. Řeknu vám, že až se jednou doslechnu, že eh, železnice souhlasí s unbundlingem, že elektrické společnosti souhlasí s unbundlingem, tak tehdy můžeme diskutovat s telekomunikačními a oper, tele, telekomunikační operátoři, tak potom se můžeme bavit o rozštěpení Google, ale do té doby ne. Děkuji. Děkuji ještě jednou eh, panu místopředsedu Almoniovi. Eh, já bych vám chtěl poděkovat jménem celého výboru za vaši dlouholetou práci v komisi a za eh, vynikající spolupráci s naším výborem. Děkuji vám. Alex. Now is... Vážení kolegové, teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je evropský semestr. A na úvod mi dovolte přivítat všechny zástupce národních parlamentů na eh, této výměně názoru. Eh, toto je skutečně velmi zásadní bod v diskusích o evropském semestru eh, v jeho cyklu 2014, který se teď dostal do velmi významné fáze. Jsme e, ve fázi mezi přijetím doporučení pro jednotlivé členské státy ze strany Rady a mezi přijetím národních rozpočtů v členských státech. K dispozici je zpráva, o které budeme diskutovat. A Záměr této schůze je propojit diskuse o této zprávě mezi politickými frakcemi s e, diskusí se zástupci národních parlamentů tak, abychom si mohli vyslechnout vaše vstupy předtím, než připravíme definitivní verzi této zprávy a než začneme pracovat na zprávě kompromisní. Připomínám vám, že vzhledem k vysokému počtu důležitých návštěvníků zde, abychom usnadnili participaci všech národních parlamentů, bude hovořit jenom jeden člověk za každý národní parlament. Pokud ovšem budeme mít dostatek času po tom prvním kolečku otázek a poznámek, pak mohou vystoupit i další zástupci stejného národního parlamentu. Máme zde 21 jazyků k dispozici a pro usnadnění debaty budeme používat eh, kartičky. Pakliže chce hovořit eh, poslanec národního nebo eh, Evropského parlamentu, použijte kartičku, dejte ji uvaděčům, ale jako první teď dostane slovo zpravodaj, pan D. Becker, máte maximálně 10 minut, pak budou mít slovo stínoví zpravodajové a poslanci národních a Evropského parlamentu. Takže pan De Becker má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Z mé strany bych chtěl přivítat všechny zástupce národních parlamentů zde v Evropském parlamentu. Je to vždy, myslím, velmi plodné mít příležitost diskutovat o zprávách tohoto parlamentu, o evropském semestru a doporučeních pro členské státy i s vámi, národními poslanci, tak abychom získali vaše vstupy, vaše názory a abychom zajistili, že i my zde mezi politickými frakcemi, až budeme hledat kompromis, abychom vaše vstupy zvážili. Maše, na, eh, má zpráva, jak říkal pan předseda, přichází v pravou chvíli. Hledíme teď k Evropské radě, kde probíhá eh, přijetí evropského semestru a myslím si, že i v této oblasti musí národní parlamenty vysílat silný signál. Dělali jsme to i v minulosti, naše zprávy byly vždy velmi stručné a velmi k věci, nejednalo se o nákupní seznam všech věcí, které bychom si přáli, chtěli jsme se zaměřit spíše na několik málo důležitých věcí, které pro nás byly zejména zásadní a které jsme prodiskutovali i s vámi z národních parlamentů. Velmi stručně teď uvedu svou zprávu, která v podstatě je založena na čtyřech pilířích. Ta zpráva začíná tím, že popisuje hospodářskou situaci, ve které se dnes nacházíme. Za poslední dva roky jsme viděli Eh, určitý velmi eh, křehký růst v některých státech a všichni víme, že bude velmi těžké tento růst udržet. A za posledních několik měsíců vidíme, že se ten růst nedaří udržovat a dostáváme se zpět na velmi tenký led. V úvodu zprávy toto vše popisuji, takže i evropští poslanci si uvědomují prekérní situaci hospodářsky vzato, ve které se mnohé členské státy, jak v eurozóně, tak mimo ní, nacházejí a zejména e, zhodnocujeme nízký růst a vysokou nezaměstnanost v členských státech. Má zpráva je tedy postavena na čtyřech pilířích. Za prvé, konstatuje, že Economic Governance Framework rámec hospodářského řízení, který přišel v polovině krize za velmi složitých podmínek, že tento rámec je potřeba udržet i do budoucna. Zrovna včera jsme měli schůzi s panem Drágim, který říkal přesně to samé. Eh, razantně měnit hospodářský rámec by nebylo dobré. Tím, že jsme ho vytvořili, jsme dali trhům důvěru a společně s aktivitou ECB, která snížila úrokové sazby, pomohlo zásadně změnit trh a proto toto nemůžeme rušit. Ehm, je potřeba maximálně využít flexibilitu, kterou v tomto kontextu máme. Komise také zvažuje, ehm, jakou flexibilitu umožní, jakou by ráda viděla. Samozřejmě ehm, funguje zde vždy kondicionalita, a myslím si, že v této oblasti je zapotřebí větší zaměření na strukturální reformy a reformy obecně. Samozřejmě ve finále hovoříme o chytré fiskální konsolidaci, to už členské státy provádějí a měly by to provádět i nadále tak, aby se zbavovali eh, vysokých dluhů. Za druhé, kromě práce, kterou odvedou politici, musí odvést práci členské státy při implementaci těchto strukturálních reform. A pak je tady monetární politika. Ovšem monetární politika jako taková nám věci nevyřeší. Ehm, někteří tady včera s panem Dragem dokonce říkali, že je potřeba zajít ještě dále. Ehm, monetární politika sama o sobě nemůže vést k dlouhodobě udržitelnému řešení krize, takže v tomto ohledu se musíme zaměřit i na určité regulační rámce, které musí fungovat jak na evropské, tak na národní úrovni, tak abychom zajistili, že například i v této oblasti, v oblasti bank a finančních trh, bude panovat dostatečná flexibilita k tomu, aby mohli využít prostředky, které mají aby tyto prostředky mohly využívat v reálné ekonomice, aby zajistili tok peněz k podnikům. E, to je třetí bod. E, tady se vlastně zaměřuji na konkurenceschopnost a růst. Zmiňuji otázku řešení soukromého zadlužení, nehovoříme pouze o vysokých veřejných dluzích, ale i o dluzích v soukromé oblasti. A musíme hovořit také o navýšení možností pro investice a pro inovace. Opět na evropské i na národní i lokální úrovni, tak abychom zajistili, že budeme mít nové patenty, nové nápady, nové podniky, a to, že tyto nové věci budou moci přijít na trh, tak aby ty inovace skutečně změnily život našich občanů. Myslím si, že to je jediný způsob, jak se můžeme navrátit k udržitelnému růstu. V zemědělství, ICT, digitální agenda, energetika, změna klimatu, to jsou všechno oblasti, na které se musíme zaměřovat. A poslední bod v mé zprávě se zaměřuje na něco, co je velmi zásadní, a to se týká toho rámce pro hospodářské řízení a demokratické, demokratickou odpovědnost. Jeden z důvodů, proč proč se zde, je, že chceme zajistit, že tato rozprava bude probíhat co nejdemokratičtěji. Velmi, velmi konkrétně zmiňuji zprávu Trojky z Evropského parlamentu um, za poslední rok, kde kritizujeme způsob fungování Trojky v minulosti a e, vyzýváme, aby tento nástroj spadal do běžného komunitárního postupu v rámci rámce hospodářského řízení. E, opět i zde zmiňujeme, že eurozóna by měla nebo by mohla být zastoupena nějakým způsobem v mezinárodních institucích tak, aby i v nich měla dostatečnou váhu. Tato zpráva se zaměřuje na jednu stranu na dodržování a udržování hospodářského rámce, dále pak na maximální využití flexibility na to, aby členské státy eh, jak si vyjádřili dostatečné vlastnictví těchto cílů, tak aby i sami prezentovali doporučení sami pro sebe v radě Eh, ono mm, upřímně řečeno nejde, eh, aby si státy vyslechly specifická doporučení, za dva dny se vrátili do hlavního města doma a začali říkat něco úplně jiného. Toto jsou doporučení, která navrhla komise, schválila je rada, takže i členské státy si musí uvědomovat, že to je něco přímo pro ně a musí eh, se k tomu chovat jako k vlastní věci. Faktem je, že se provádí pouze zhruba 10 až 15 doporučení a zhruba 40 doporučení se diskutuje. Ten zbytek se ani nediskutuje. Takže já si myslím, že členské státy se musí začít chovat zodpovědněji. To, pane předsedo, je velmi stručně přehled mé zprávy. Těším se na příspěvky a komentáře od všech ostatních. Jsem přesvědčen, že ostatní skupiny a frakce zde v Evropském parlamentu, které spolupracují na Evropském semestru, si budou dělat pečlivé poznámky a že pak všichni všichni ostatní budou dnešní diskusi zvažovat při diskusích v příštích dnech a týdnech a zohlední při přípravě kompromisu. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Debakere, pane zpravodaji. A teď dostanou slovo stínoví zpravodajové za jednotlivé politické frakce. Jako první pan Darius Rozáty. Připomínám maximálně tři minuty na každého. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat panu Debakerovi, panu zpravodaji za dobře odvedenou práci na této zprávě. Eh, frakce EPP sdílí většinu těch nejdůležitějších bodů této zprávy a myslím si, že se ubíráme správným směrem, tak abychom konečně dosáhli zprávy, která obsáhne ty nejdůležitější body. Toto je jedno z prvních hodnocení evropského semestru a Myslím si, že je důležité skonstatovat a zdůraznit, že specifická doporučení pro členské státy musí být skutečně brána velmi vážně. E, otázka vlastnictví je přitom nejdůležitější. Plně sdílím názor našeho zpravodaje, že musíme pracovat na tom, abychom tato doporučení e, začali nechat považovat jaksi za něco, co členské státy přímo vlastní. A rád bych využil této příležitosti, kdy mne poslouchají kolegové z národních parlamentů, že bych je požádal o to, aby více dbali těchto doporučení a možná snad, aby zvažovali možnost, eh, jak by se mohli do tohoto procesu více angažovat v tom smyslu, že třeba bychom mohli národní parlamenty v určité fázi celé této procedury konzultovat, tak, abychom měli aktuální informace o tom, co se v kterých členských státech děje a aby členské státy měly přehled o tom, jaká doporučení se připravují v radě. A pak, až rada definitivně rozhodne, národní parlamenty by byly více a lépe připraveny na to, co je čeká a jaká doporučení se jim doporučují k tomu ostatnímu. Samozřejmě sdílíme e, názor na to, že strukturální reformy musí pokračovat, že monetární politika sama nic nedokáže a že je potřeba ji doplnit i příslušnou politikou fiskální, tak abychom dosáhli e, správného nakstavení mixu politiky. Je potřeba dokončit jednotný trh a bankovní unii a jsme přesvědčeni, že jedno z hlavních omezení růstu je nedostatek investic v současné době. Všechny tyto body jsme diskutovali v průběhu eh, schůzek s ostatními stínovými zpravodaji. Při přípravě konečného návrhu zprávy jsme konstatovali, že doufáme, že toto je zpráva, která pomůže jak všem členským státům, tak radě koordinovat eh, hospodářskou politiku ještě do větší míry. Děkuji vám. Děkuji vám. Za SAD Tibor Cany. köszönöm én is Debaker úrnak az elvégzett munkát. Děkuji vám. I já děkuji panu Debakerovi za odvedenou práci. Jsem přesvědčen, že se ubíráme správným směrem. Členové naší frakce i já jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, jak jsme byli slíbili. Kompromis, který vzniká, je, myslím, velmi slibný. Ve většině případů pak kompromisní návrhy zahrnují i očekávání frakce SAD. Namísto toho, abych hovořil o té první verzi, rád bych eh, zdůraznil několik hlavních jaksi směrů a bodů, které by pak měly v té zprávě zůstat anebo být změněny a které jsou klíčovými prioritami naší frakce. Dovolte mi zmínit tři takovéto body. Nesouhlasíme se s konstatováním o strukturálních eh, reformách. V tom smyslu, že takovéto reformy nastartují růst všude v Evropě. S tím nesouhlasíme. Máme pozitivní znaky, to ano, ale za poslední léta vidíme, že tímto směrem se nikam neposuneme. A velmi často naopak e, způsobíme, že některé skupiny ve společnosti jsou jaksi dotlačeny do naprosto e, příšerné pozice. Myslíme si, e, že pan zpravodaj přisuzuje příliš velký význam soukromému vlastnictví. Samozřejmě veřejné vlastnictví se tím pádem dostává pouze do pozadí. Ovšem jsme rádi, že v této otázce a v jiných otázkách se nám podařilo dosáhnout nebo se alespoň přiblížit kompromisům, které budou přijatelné pro všechny. Je zde několik otevřených otázek, eh, ale myslíme si, že snad ve čtvrtek při zasedání stínových zpravodajů se nám podaří je vyřešit. Jsem přesvědčen, že duch těchto jednání je eh, velmi pozitivní. Dovolte mi eh, ještě zmínit popis například eh, pozice žen na trhu práce. To je jedna z klíčových priorit naší frakce. Není tajemstvím, že se nám podařilo předložit kompromisní návrh, který snad má dobrou naději na to, že bude schválit. Na závěr mi dovolte poděkovat všem poslancům z národních parlamentů za jejich angažovanost samozřejmě je velmi důležité zjistit, jaké mají oni názory na specifická doporučení pro jednotlivé státy a evropský semestr obecně. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám za ECR Sampoterho. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jsem říkal už v té eh, předchozí diskusi, pan Debakr odvedl dobrou práci, eh, připravil seznam klíčových problémů pro evropské hospodářství a správně hodnotí Eh, kde je potřeba soustředit, v kterých sektorech je potřeba soustředit eh, modernizaci. Například u nás doma ve Finsku jsou nejnáléhavější reformy ve zdravotnictví, sociálním systému a systému penzí. ECR eh, e vítá zdůraznění důležitosti soukromých investic a jeho dopadu a jejich dopadu na růst. E, celkově vzato z velké části souhlasím s panem zpravodajem co do popisu problémů, kterým čelí e, národní státy v Evropě. také ve většině souhlasím s navrhovanými řešeními, ale nesouhlasím alespoň do určité míry, s načrtnutím role EU při řešení těchto problémů. Pakliže se podíváme na jednotlivé kompromisy, eh, Některé jsou pro ECR stále nepřijatelné. Zejména hovořím o kompromisech K, S a V. Eh, jsme proti všem kompromisům, eh, které se snaží zvýšit závaznost eh, specifických doporučení pro členské státy. To například zahrnuje myšlenku, že členské státy by měly vysvětlovat, proč eh, neplní tato specifická doporučení. Co se týká eh, specifických doporučení, ta jsou, jak komise dobře ví, doporučení, která jsou založena na detailní analýze situace v jednotlivých členských státech a poskytují jaksi pomocnou ruku k tomu, jak zvýšit růst, konkurenceschopnost a e, tvorbu pracovních míst. Jsou to doporučení, která je potřeba jako doporučení brát. A tím pádem je naprosto nemyslitelné, že by členské státy byly sankcionovány za to, že se jimi neřídí. Jinými slovy, v demokracii hospodářská politika musí být rozhodována politiky, kteří jsou voleni přímo lidmi a tím pádem eh, komisi nesmíme dát jakékoliv další pravomoci, protože ta volena není. Není možné, aby komise eh, kontrolovala nebo penalizovala volené politiky v členských státech. Děkuji. Děkuji vám za GUE Mariza Matiaš. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla přivítat naše kolegy z národních parlamentů. Eh, děkuji zpravodaji za jeho práci přestože nikdo, nikoho nepřekvapí, když řeknu, že eh, my hodnotíme fungování evropského semestru velice odlišně. Spravodaj vychází z předpokladu, že země, které eh, podstoupily strukturální reformy, dosáhly lepších výsledků než ostatní, eh, pokud jde o růst a rozpočtovou konzolidaci. My s tím ale zásadně nesouhlasíme. To zkrátka není pravda. Země, které podnikly eh, ty nejtvrdší reformy, dosáhly devastace své ekonomiky, recese v podstatě nulového růstu a e, zásadním indika, zásadní indikátory jakékoliv ekonomiky, jako je například nezaměstnanost, e, prudce vzrostly. Takže e, na rozdíl od toho, co se píše ve zprávě, si nemyslím, že můžeme hovořit o ekonomickém oživení v Evropské unii. A důvodem je, že politika škrtů selhala. Eh, ekonomická úspornost závažně eh, poškodila eh, veřejné účty a úmyslem bylo patrně zlepšit jejich pozici, nicméně ekonomika z toho vyšla oslabená a už nemáme žádný manévrovací prostor v rozpočtu Eh, reformy a eh, doporučení, eh, která se aplikují, neumožní do budoucna žádný růst. Na rozdíl od toho, co navrhuje zpravodaj, my se domníváme, že hlavním problémem pro udržitelnost veřejných financí je eh, recese, eh, nulový růst a nezaměstnanost. A to jsou faktory, které tu nejsou příliš zohledněny. Pak je tu ještě další eh, problém. Spravodaj navrhuje, abychom pokračovali v rozpočtové konsolidaci tak jako dosud, což znamená, že budeme vytvářet stále dokola stejné problémy. My potřebujeme konkrétní řešení pro jednotlivé země. je eh, potřeba nebo zpravodaj píše, že je potřeba soustředit se na výdaje a eh, pracovní trh. My si ale velmi dobře uvědomuje, že většina evropských ekonomik je buď v recesi, anebo eh, vykazuje velice malý růst. Ale kdykoliv se objeví někde nějaký záblesk růstu, tak je možné ho dosáhnout pouze, když se zvýší spotřeba. To znamená, že je potřeba radikálně změnit ty předložené pokyny u konkrétních eh, doporučení pro jednotlivé země se musí klást větší důraz na eh, politiky na straně nabídky. Eh, což tak zatím není. Musíme se také zabývat zvyšováním platů tím, že pracovní podmínky budou čím dál nestabilnější, opravdu nedosáhneme žádného zlepšení ekonomiky. E, proto e, máme návrhy, které se stavějí e, proti. A dále je to závažný problém s demokracií. Evropský semestr čím dál více odebírá národním parlamentům jednat v tak zásadní oblasti, jako je rozpočtová politika. Tady opravdu nemůžeme činit kompromisy. Takže já ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho práci, nicméně nebudeme činit žádné kompromisy. Bas Eichhout. Eh, děkuji, pane předsebe. Eh, já si myslím, že eh, tady je velice jasné, že ukazujeme našim kolegům z národních parlamentů, jak je těžké dosáhnout většiny. Spravodaj mi teď ukazuje, že je to jednoduché, tak to ještě uvidíme, protože tady je jasně vidět, že jsou tu dvě dělicí linie, pokud jde o tuto zprávu. Dá se říct, že levicová strana parlamentu se vyjadřuje velice kriticky k tomu, jak funguje upravuje ekonomické řízení. Zatím bylo cílem eh, snížit pouze náklady na práci a soustředit se pouze na eh, veřejný dluh. Nicméně každý si uvědomuje, že je obrovský problém i se soukromou zadlužeností, takže je potřeba vyváženějšího přístupu a také tím, že pouze eh, se budeme soustředovat na snižování pracovních nákladů, tak ne, to není příliš sociální přístup, který nás právě přivedl k té úspornosti. A já doufám, že většina v parlamentu si začne postupně uvědomovat, že toto není dobré řešení. My ale musíme najít většinu. Parlament je rozštěpený na pravici a levici. E, další dělicí linie e, vede podle toho, jak si myslíte, že je důležité e, ekonomické řízení, jestli ho potřebujeme více nebo méně. A můj eh, eh, kolega z Finska, dříve pravý Fin, nyní skutečný Fin, nebo já nevím, jak se teď jmenují, ten jasně říkal, že můžeme eh, diskutovat o euru, euro je skvělé, ale v podstatě nakonec není potřeba nic koordinovat. Tak buďte upřímní a řekněte, že nechcete euro. Někteří z vaší frakce to říkají otevřeně, jiní ne, ale i tady je vidět určitý předěl. Každopádně většina parlamentu je stále ještě pro silné ekonomické řízení, tak jak říkal zpravodaj. Ale pokud chce dosáhnout dosáhnout této většiny, tak potřebuje přetáhnout někoho z levice. A proto my jsme nyní eh, ve vyjednávání a snažíme se, eh, aby ta zpráva byla eh, vyváženější. Já v podstatě nemůžu Filipovi nic vyčítat. On je liberál, tak začal z liberálních pozic. Začal tím, že řekne, eh, ekonomika je v pořádku a oživuje se. No tak já si myslím, že během vyjednávání už jsme dospěli k tomu, že to je příliš optimistický názor, a který bude tedy poupraven. Zpráva se každopádně velice zaměřuje na velká řešení ze soukromých investic, ale přitom velice dobře víme, když se podíváme do historie, že snižování eh, investic eh, nastalo jak na soukromé straně, tak na veřejné straně. A víme, že i veřejné investice jsou důležité. Takže nechceme zabřednout do filozofické debaty o tom, zda jsou lepší soukromé nebo veřejné investice. Potřebujeme obojí. A to by mělo být v té zprávě lépe zohledněno. Ale vyjednávání se spravodajem až doteď probíhají eh, velice dobře. On potřebuje většinu pro ekonomické řízení, takže potřebuje i hlasy levice, takže myslím si, že i on si e, umí spočítat dvě a dvě. E, další velice důležitá věc. V současnosti e, problémem je dluh a e, e, ekonomické řízení se chybně soustředovalo na snižování pracovních nákladů, ale musíme zkoumat i kapitálové náklady, efektivní využívání zdrojů a další faktory, abychom dosáhli vyváženějšího přístupu. Na závěr, e, pane předsedo, chceme také více konkrétních doporučení pro jednotlivé země ohledně daňových úniků a vyhýbání se daním. To je další velice důležité téma. Já tu vidím některé nizozemské kolegy, tak je na čase, aby e, komise začala řešit nizozemí a jejich agresivní daňové plány. A já se na tom velice rád budu podílet, aby to moji holandští kolegové věděli. Děkuji Basi Eichhautovi a nyní tu mám řečníka z EFDD. Nevím, jestli je stínovým zpravodajem nebo ne. Ale každopádně, abychom dali prostor všem politickým skupinám, tak e, nyní pan Ofrin. Ano, děkuji. Já s tím textem mám několik eh, problémů. První z nich už tu zazněl. Píše se tady, že dochází k oživení, což zjevně není pravda. Ale pak jsou tu další zásadní body, které tu už byly zmíněny. Eh, vyzývají se tady vlády, aby eh, prováděly reformní agendu evropských institucí, nicméně vlády skládají účty primárně národním parlamentům. Pan Draghi říkal, že potřebujeme jednotnou politiku eurozóny ve všech oblastech od výroby pracovního trhu až po školství a tak dále tak, abychom byli eh, koherentní. Ale ta eurozóna to má tak napůl. Buď by tedy měla zrušit státy jako politické subjekty, anebo zrušit měnu tak, aby dosáhla ekonomické koherentnosti a maximalizovala vyhlídky na růst. Eh, zruš, zrušení národních vlád však nemá žádnou demokratickou legitimitu, protože lidé stále vidí svou vládu jako svou primární demokratickou entitu. A pokud pokud jde o euro, tak to by mělo být rozpuštěno a zemím by měla být navracena možnost nastavovat e, úrokové sazby a směné kurzy, což je ochranný mechanismus pro e, slabé části eurozóny. E, zrušení eura nebude jednoduché, ale dokud se k němu nedostaneme, tak budeme v pasti. To říkám z privilegované pozice země mimo eurozónu. Takže už je na toto nejvyšší čas. Děkuji. A nyní začneme s otázkami eh, poslanců národních parlamentů a nejprve dám slovo dvěma kolegům z národních parlamentů a potom dvěma kolegům z Evropského parlamentu. Prvním řečníkem je Hubert Fuchs z Rakouské národní rady. Děkuji, děkujeme eh, výboru Ekon za to, že eh, pozval eh, zástupce národních parlamentů na tuto debatu. V Rakousku jsou podnikány další kroky kroky e, k tomu, aby e, proces e, tvorby rozpočtu v Rakousku byl uspůsoben evropskému semestru. Vláda má ve svém pracovním programu hodnocení nedávných rozpočtových reform. Mezi velká témata patří i vývoj návrhu na lepší harmonizaci národního rozpočtového postupu s požadavky evropského semestru. K mezi to patří silné zapojení rakouského parlamentu do přípravy eh, programu stability, eh, národního reformního programu a návrhu rozpočtových plánů, ale také možné zapojení parlamentu do debaty o eh, schválení doporučení a implementací. Rozpočtový výbor požádal parlamentní rozpočtový úřad, aby se konkrétně vyjádřil k požadavkům parlamentu v tomto ohledu. E, existuje tu celá řada nástrojů, e, jak lépe zapojit národní parlamenty, jako například zvaní e, evropských komisařů, tak, aby hodnotili rozpočtové plány. A toho by se dalo využít do budoucna. Děkuji. Dalším řečníkem je Katalin Ksobor z Maďarského národního zhromáždění. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání na tuto schůzi, protože ta je pro nás velice důležitá. Evropský semestr vítr eh, je vysoko na žebříčku eh, priorit eh, maďarského parlamentu. Strategie EU 2020 a její implementování byly předmětem diskuze Výboru pro evropské záležitosti našeho parlamentu. Kolegové, loni poprvé došlo k tomu, že bylo vypracováno jednostránkové hodnocení každé členské země na základě doporučení pro pro eh, konkrétní doporučení pro země a diskutovali jsme o těchto eh, doporučeních a pokud jde o Maďarsko, tak ta doporučení se rok co rok opakují. To znamená, že potřebujeme více času na jejich implementaci. Vláda souhlasí s některými doporučeními, ale s některými dalšími ne. A mezi to patří i doporučení v oblasti zdanění. Danění eh, je eh, národní kompetence. Eh, Evropská komise se tu samozřejmě neschoduje s maďarskou vládou a letos komise souhlasila s plánem eh, veřejného zaměstnání, který v Maďarsku potřebujeme. Komise také souhlasila s tím, že podmínky zaměstnávání žen se vylepšily a to zejména pokud jde o navracení matek do eh, pracovního procesu po eh, porodu. Maďarská vláda se snaží o fiskální disciplínu a v nedávných měsících nastal růst. Podílíme se také na implementaci strategie EU 2020. Další důležitou událostí, další důležitým bodem pro nás je e, aktivní e, účast ostatních členských států. Máme výlučné právo schvalovat na náš národní rozpočet. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní přejdeme k europoslancům. Ivana Maletič. Děkuji, pane předsedo. Zdravím kolegy z národních parlamentů a zdravím i své kolegy europoslance. Už poměrně dlouho diskutujeme o e, doporučeních pro konkrétní země a potom zejména o jejich implementaci. E, v tomto kontextu je role národních parlamentů zásadní. E, proto mě zajímá, proč Evropská komise přehlíží e, implementaci e, těchto doporučení. Podle mého názoru e, by bylo mnohem lepší, kdyby se zapojovaly i národní parlamenty protože ty a vlády členských států mají za úkol implementovat tato doporučení, tak aby dosáhly růstu a rozvoje. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu a chtěla bych také poděkovat paní Danutě Hybner za její pozměňovací návrhy, které zdůrazňují důležitost vazeb ekonomické politiky na politiku soudržnosti a e, zdůrazňuje také, že je důležité využívat evropské strukturální a investiční fondy na financování e, hospodářských politik a reform které jsou navrženy v doporučeních pro konkrétní země. Eh, tak může být politika soudržnosti lépe zacílená na rozvoj a právě toho chceme eh, v příštím období 2014 až 2020 dosáhnout. A eh, konečně pro mě je nesmírně důležité to, že hlavní přísadou receptu na růst je strukturální reforma, investice a v členských státech často dochází k tomu, že fiskální konzolidace vede k poklesu pobídek pro růst, což zase vede k odstřihávání investic a zpomalování reform. Proto by vlády měly mít dostatečnou flexibilitu na to, aby implementovali plány, pokud nějaké mají, a pokud prokáží, že jsou schopné je implementovat. Tak takové členské státy by měly mít možnost eh, požadovat prodloužení lhuty pro fiskální eh, investice, místo aby to dovedli za každou cenu do konce. Děkuji. Eliza Ferreira. Děkuji, já budu mluvit anglicky, aby to bylo rychlejší. Eh, děkuji panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. Vítám kolegy z národních parlamentů. Myslím si totiž, že e, to, o čem teď diskutujeme, je e, velkým e, problémem. Evropský semestr je v podstatě takovým takové vměšování evropských institucí do rozpočtových plánů členských států a proto je důležité, abychom si uvědomovali, o co tady vlastně jde a jaké jsou důsledky toho, o čem rozhodujeme. Uh, pokud jde o obsah té zprávy samotné, tak jsou tam určité prvky, které jsou z mého pohledu pozitivní, jako je boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, eh, vůle dokončit bankovní unii, eh, plnit cíle strategie 2020, ale eh, konečný výsledek této zprávy pro naši frakci bude ještě záviset na tom, zda se potvrdí ta strategie, kterou jsme v se řídili dosud, anebo jestli tam bude napsáno něco o změně a úpravě té politiky. A to ještě bude záviset na výsledcích vyjednávání a na kompromisech. My se například domníváme, že pokud konečný text bude obsahovat e, formulaci v tom smyslu, že programy, které e, dosud probíhaly, e, nemohou vedou k oživení, tak to je pro naši skupinu neprůchodné. Eh, eurozóna, jestliže roste eh, o 0,8%, tak hrozí nebezpečí deflace. A i to je potřeba si uvědomit, že podmínky fungování na trhu neumožňují normální měnovou politiku a jsou plánována mimořádná opatření. E, právě tak strukturální reformy se využívají jako takové obecné slovo pro úplně cokoliv, ale e, konkrétně e, to v podstatě znamená potvrzení velice recesivní agendy, která byla příliš tvrdá a příliš rychlá, což vedlo ke stagnaci ekonomiky se spoustou vnitřních nerovností, kde není žádná poptávka ani od spotřebitelů, ani od investorů. A to je potřeba změnit. A e, právě tak plnění e, doporučení pro konkrétní země vyžaduje, aby e, byla projednána kvalita těchto doporučení a náležitě projednána. Takže my máme mnoho problémů přijmout některé tvrzení, jako například, že veřejné investice nejsou pozitivní, zatímco soukromé investice jsou pozitivní. Eh, v obou těchto kategoriích existují dobré i špatné investice, tak jak nám ukázala i krize. Tam eh, soukromé investice byly náchylné k rizikům a zdaleka nebyly nejlepším způsobem. Eh, snižování platů bez investic, to je závod ke dnu a není to řešení pro evropský trh v globalizovaném světě. Takže máme tu celou řadu problémů, problémů, eh, o kterých diskutujeme a ještě uvidíme, jak se vyvinou vyjednávání mezi spravodajem a stínovými zpravodaji, eh, dokud nedojde na konečné hlasování. Nicméně děkuji za příležitost eh, o ní diskutovat. Děkuji, Elizo. A nyní zase dáme slovo Národním parlamentům. Dalším řečníkem bude Birute Vesajte z litevského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych vám poděkovala za tuto diskusi a za specifická doporučení pro jednotlivé země. Musím říci, že Litva patří k prvním deseti zemím, které nemají žádné makroekonomické nerovnováhy. Ale když se zeptáte našich lidí, jestli jsou rádi, že žijí v Litvě, tak většina by odpověděla spíše ne než ano. Ráda bych eh, upozornila pana zpravodaje na rostoucí nerovnosti v globální ekonomice, především v Evropské unii. Propast mezi bohatými a chudými je největší od druhé světové války. A je zde i problém rostoucí chudoby mezi pracující populací. Takže bych ráda upozornila komisi i zpravodaje na reformu zdaňovacího systému, která bude spravedlivá, a také na daňové úniky, protože pokud chceme demokratický status, pokud nechceme, aby se posilovaly ultrapravicové a populistické síly v Evropě, tak bychom měli tento problém vyřešit. Samozřejmě Některé reformy by měly být posunuty kvůli rusko-ukrajinské krizi, protože se v Litvě předpovídá pokles růstu HDP kvůli embargu na zemědělské produkty. A můj poslední bod, na který bych se ráda podívala, je energetická bezpečnost. Samozřejmě Litva toho dělá hodně, pokud jde o přeshraniční propojení. Budeme mít na konci tohoto roku LNG a rádi bychom kolegům v Lotyšsku a také Evropské komisi řekli, že by bylo dobré, kdyby ten ropovod z LNG byl v Čuklnesku. Pokud jde o elektrické přenosové soustavy, tak tam také Litva hodně pracovala na polsko-litevském propojení elektrických sítí, ale máme určité obavy, pokud je o práci na polské straně. Takže znovu děkuji za tuto diskusi a za tento prostor k diskusi a doufám, že se dočkám nějakých komentářů. Děkuji. Další řečník Anuška Šukt z nizozemského parlamentu. Pane předsedo, ráda bych poděkovala vám i výboru EKON za uspořádání této meziparlamentní výměny názorů. Ta vaše otázka, jaké jsou dobré postupy v Nizozemsku? Především eh, naše filozofie, že ty parlamentní výbory by měly být odpovědné také eh, za evropské otázky. Pokud jde o ty konkrétní doporučení pro Nizozemsko, pokud jde o veřejné zdraví, pense, a nemovitostní trh, tak eh, to se řeší spíše tedy v těch rezortních výborech než v Evropském výboru. Pokud o program stability a další reformy, tak tyto reformy jsou projednávány vždycky v parlamentu ještě předtím, než jsou poslány do Bruselu, aby je parlament mohl přizpůsobit. Než je přijato parlamentní stanovisko, tak a vláda se řídí CSR k navrhovanému rozpočtu. Pokud jde o plány vlády na rok 2015, tak v uplynulých dvou letech nizozemská vláda přijala přísná úsporná opatření která vedla k poklesu deficitu rozpočtu ze 4,5 v roce 2011 na 2,8 HDP letos. Příští rok se neplánují žádné rozpočtové škrty, i když mnoho z těch předcházejících škrtů a reform je neustále ještě implementováno. Naštěstí letos naše hospodářství pomalu roste, například náklady na zdravotní péči jsou snižovány decentralizací vedení na úroveň obcí. Všechny tyto reformy jsou v souladu s doporučeními pro Nizozemsko a výsledkem by měl být dlouhodobý faktor udržitelnosti, který je v převisu pro Nizozemsko a nemáme už tedy postup pro nadměrný deficit. Děkuji. Děkuji. A nyní se vrátíme zase k zástupcům Evropského parlamentu. Ildiko Galpelce z EPP. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte mi přivítat zástupce národních parlamentů. Myslím si, že je velmi důležité vést takovéto debaty a diskutovat o těchto důležitých tématech. Já bych ráda zmínila dvě věci. První část mého příspěvku bude otázka na Evropskou komisi a potom ve druhé části bych se ráda vyjádřila ke zprávě. Mnozí kolegové říkali, že jsou zde problémy s implementací konkrétních doporučení pro jednotlivé země a říkali také, že ta doporučení by znamenala, že oba partneři by měli spolupracovat. Pokud je to doporučení ambiciozní a užitečné pro členské státy, tak je to dobré, ale myslím si, že jsou zde problémy na obou stranách. Je to takový směr, který je pro mě zcela nepřijatelný. Nemůžete si nikdy myslet, že doporučení by mělo být povinné, a že můžete někoho trestat za to, že to doporučení neimplementuje. Nemůžete nikdy dosáhnout eh, účinnosti tímto způsobem, takže musíte změnit metodiku. Pokud jde o zprávu jako takovou, tak bych ráda poblahopřála autorovi, struktura je perfektní, ale předložila jsem několik pozměňovacích návrhů, protože některé věci v té zprávě podle mě chybějí. Souhlasím s kolegy, kteří řekli, že Máme před sebou spoustu práce, tento hospodářský růst není dostatečně přesvědčivý. A proto mé pozměňovací návrhy se zaměření na posílení možností a na jeden důležitý sektor. Naše síla, a myslím, že ji dostatečně nevyužíváme, je vnitřní trh. Takže my musíme posílit tento pilíř, tedy vnitřní trh, a já jsem předložila návrhy v tomto smyslu. Myslím, že kdyby se nám podařilo ještě více posílit vnitřní trh, tak bychom mohli přispět k hospodářskému oživení. Možnosti. Malé a střední podniky. Říkáme to už roky a roky a malé a střední podniky přesto neustále čení, čelí problémům, především s financováním, nemají přístup k financování. Hospodářský růst, inovace, zaměstnanost a sociální integrace. Tomu všemu by napomohly aktivní a fungující malé a střední podniky, takže si myslím, že by bylo dobré do této zprávy zahrnout strukturované finanční programy, nebo alternativní metody, které by mohly pomoci malým a středním podnikům v jejich rozvoji. A zaměřila jsem se také na zdaňování v jednom ze svých pozměňovacích návrhů. Někteří kolegové se o tom zmínili a říkali, že zdaňování je národní zodpovědností, já s tím souhlasím, nicméně zároveň bych ráda zmínila také něco jiného. Dala jsem to do jedné své zprávy o zdaňování, daňové změny a změny v daňových sazbách. My potřebujeme více informací o těchto věcech. Děkuji. Děkuji. Hukbaje SD. Děkuji, pane předsedo. Rád bych také pozdravil kolegy z národních parlamentů a poděkoval kolegovi Filipovi de Bakerovi za jeho zprávu. Je tam celá řada věcí, s nimiž souhlasíme. Samozřejmě jsou tam i věci, s nimiž nesouhlasíme. A Rád bych pokračoval ve stejném duchu jako naše koordinátorka Elisa Ferreira. Je tam část eh, smlouvy, nebo tedy zprávy, se kterou nesouhlasíme, že soukromé investice jsou přínosnější než veřejné, takže bychom je měli dát přednost. Já vám chci ukázat, že to není pravda. Když mě napře- například eh, napadnou ty železnice, britské železnice, tak eh, roste nehodovost, rostou ceny Eh, jízdenek, takže to jasně svědčí o tom, že soukromé investice nejsou všelékem. Eh, ArcelorMittal a další, to je příklad mé země, to také nejsou relevantní případy anebo také u Madridu. Tam bychom také našli konkrétní příklady. Je tedy třeba nalézt správnou rovnováhu mezi veřejnými a soukromými investicemi a bez veřejných investic, jako například eh, průmyslové zóny, dálnice a tak dále, by ty soukromé investice byly mnohem méně efektivní. Když se flam, vlámská komunita rozhodla podpořit eh, linku z Antwerp, aby se podpořil hospodářský růst a ekonomika, tak to je dobře. Bylo by dobré, aby se to zveřejnilo ve veřejných eh, investicích a aby se to skutečně započítalo jako investice, protože to neznamená, že vyhazujeme peníze oknem. Já si myslím, že to je pozměňovací návrh, který bychom měli prostudovat. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Charan Lynch, eh, předseda finančního výboru Iského parlamentu. Děkuji. Eh, evropští poslanci, kolegové poslanci z národních parlamentů, díky za tuto příležitost diskutovat o Evropském semestru 2014. Jak víte, je to poprvé, kdy se Irsko plně angažuje v Evropském semestru. Je to v důsledku úspěšného dokončení programu pro hospodářské přizpůsobení se strany Irska. Irsko slíbilo splnit všechny eh, požadavky a eh, vrátilo se na kapitálové trhy v prosinci 2013. Eh, nejnovější hospodářská data z minulého týdne jsou velmi dobrá. Ministerstvo financí, financí přeskoumalo nález růstu HDP na 4,5% za tento rok a do roku 2015 budeme plnit eh, cíl deficitu HDP 3,5%, což znamená, že Irsko bude plnit střednědobý eh, cíl vyváženého rozpočtu. Ačkoliv toto ve zprávě není přímo reflektováno, parlament se aktivně angažoval v procesu Evropského parlamentu Eh, setkal se s příslušnými pracovníky zde v parlamentu, s příslušnými organizacemi pro národní reformy, se zástupci komise a Eh, to, totiž tedy už v květnu. A celá řada parlamentních výborů u nás doma diskutovalo o těchto doporučení. Mimo jiné to znamenalo například to, že náš ministr financí přišel sem do výboru Ekon, náš ministr pro evropské věci přišel eh, do dalších výborů zde v parlamentu. Jsme velmi rádi za tuto celou řadu jednání, eh, která nám umožňují plnit naše finanční požadavky za tento rok. Byla to jednání velmi náročná, my si ujišťuji vás, velmi vážíme specifických doporučení a budeme se snažit je všechna vyplnit. Tyto schůze, tak jak už zde bylo zmíněno, umožňují členským státům revidovat specifická doporučení a řešit otázku jejich konkrétní implementace v jednotlivých sektorech hospodářství. Je to úkol, který pokračuje Eh, a mnoho výborů v našem parlamentu nadále monitoruje přípravu eh, návrhu rozpočtu v národních členských státech. Je evidentní, zejména v irském případu, že konkrétní doporučení pro členské státy jsou klíčem pro expanzi do budoucnosti, pro měření stavu ekonomiky a, co je důležitější, pro benchmarking ze strany národních parlamentů hospodářské výkonnosti. Nicméně dovolte mi říci i toto. Chápeme, že časový rámec mezi zveřejněním doporučení a mezi přijetím ze strany Evropské rady a posléze výborem Ekon zde eh, v parlamentu. Eh, jeden možný návrh pro zlepšení evropského semestru je dát národním parlamentu více času pro revize a eh, kontrolu specifických doporučení. Evropský semestr díky tomu vede k časnějším publikacím EHS e EMR a umožnilo by to včasnější přijetí eh, specifických doporučení členskými státy. Možná by to byla pak lepší příležitost i pro evropský eh, a národní parlamenty setkávat se a diskutovat o těchto doporučeních v průběhu celého tohoto procesu. Na závěr, pane předsedo, mi dovolte říci, že celkově za to, že specifická doporučení pro členské státy jsou praktický nástroj, jsou relevantní zejména pro irské hospodářství. Eh, požadavek dostat se pod 3% úroveň všeobecného deficitu je velice důležité, i pro udržitelnost. Ovšem fiskální konsolidace musí jít e, ruku v ruce, já nechci zdržovat, ale toto chci skutečně říci, to už je něco z doby irského předsednictví. Musí to jít ruku v ruce s, s produktivními investicemi a musíme se ptát sami sebe, jaký je účel evropského semestru. To je otázka, která se týká opět i konceptu zodpovědnosti a demokratické legitimity. Já Mimo jiné bych rád viděl eh, doporučení zaměřující se na kapitálové investice do dlouhodobých proje- projektů v celé Evropě. Ale eh, musí zde být i určité sociální dividendum. Potřebujeme mít konkrétní doporučení pro Evropskou unii, ne pouze pro členské státy. Končí nám pomalu období krize a evropské programy Eh, nespočívají pouze v tom, že budeme mít vyrovnané účty, Irsko je toho příkladem, ale jde i o další rozvoj evropského projektu, tak jak byl zahájen ve 40. letech. Takže tak, eh, pane předsedo, vnímáme slabiny eh, evropského semestru. Samozřejmě tento program je zatím velice soustředěn na jednotlivé země, ale měli bychom ho rozvinout ještě i nad rámec a dostat jej na evropskou úroveň. Děkuji vám mnohokrát. Takže to je doporučení pro eurozónu, eh, ne pro eh, Evropskou unii, prosím pěkně. Další je Eduardo Cabrita, předseda rozpočtového finančního výboru eh, portugalského parlamentu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ehm, myslíme si, že je velice důležité, aby národní parlamenty měly takovéto příležitosti diskutovat s parlamentem evropským, konkrétně s jeho finančním a hospodářským výborem, tak abychom mohli o evropském semestru přemýšlet společně. Jsme názoru, že v kontextu evropské krize docházelo k určitému nedostatku hospodářské koordinace a k nedostatku demokratické participace, který by jaksi dal všem opatřením pro boj s krizí legitimitu. Proto Evropský semestr v prvních letech své implementace byl krokem správným směrem, co se týče zajištění užšího propojení mezi hospodářským a monetárními rozhodnutími v Evropě a mezi vstupy ze strany volených zástupců evropských občanů. Potřebujeme proto Eh, přemýšlet o limitech této koordinace. Proč je Evropa na pokraji deflace? Máme v podstatě nulový růst. A rozpočtová konsolidace v mnoha zemích vlastně funguje proti růstu. Eh, příkladem toho je Portugalsko. Portugalsko se právě dostalo z tříletého období hospodářského přizpůsobení, kdy nás monitorovala trojka. E, veřejné dluhy se zvýšily na 43% HDP. Měli jsme tři roky recese a e, došlo v podstatě k výraznému zmenšení objemu portugalského hospodářství. A všechny velké firmy vlastně přišly o schopnost pomoci naší zemi rozvíjet se dále. Takže Portugalsko asi nebude úplně nadšeno z některých těch specifických doporučení v kontextu evropského semestru. E, to znamená, že komise a váš výbor, zejména teď na začátku legislativního období, musí prošetřit i práci trojky a musí zjistit lepší možnosti, jak koordinovat politiku a jak dohlížet na politiku národní. Je potřeba najít způsoby koordinace, které nám umožní a umožní fiskálnímu kompaktu eh, být kompatibilní jaksi s hospodářským růstem. Je potřeba hledat takové podmínky, které umožní další tvorbu pracovních míst je potřeba bojovat s daňovými podvody, je potřeba zamezit existenci daňových rájů v Evropské unii. Není možné, aby eh, firmy přesouvaly své hlavní sídlo jenom, aby se vyhnuli eh, platbě daně z příjmu. A je potřeba dotáhnout bankovní unii a dát potřebné záruky našim občanům. Je potřeba být dostatečně flexibilní, co se týká rozpočtové politiky a při koordinaci našich pozic eh, pro budoucnost Evropy a eh, abychom zajistili, že nám občané budou i nadále důvěřovat. Děkuji a teď opět europoslanci Bernd Luke, ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit i německy. Já bych na tomto místě Eh, rád přivítal zástupce německého Bundestagu, nebo respektive alespoň eh, nějaké zástupce Bundestagu. Ovšem bohužel nikdo z nich tu není. Evropský Bundestag se bliští, abych tak řekl, svou nepřítomností. Eh, což podle mě je velmi nedůstojné vzhledem k našemu výboru. Všichni víme, že evropský semestr je důležité opatření, eh, které jaksi poskytuje národnímu hospodářství doporučení, které alespoň by bylo slušné vzít na vědomí. Jsou to eh, názory našeho výboru, které by měl alespoň někdo vyslechnout v členských státech. Eh, rozčiluje mě to proto, zejména, že Eh, eh, německá vláda se ani nesnaží tvářit se, že se řídí doporučeními, která vznikají v kontextu evropského semestru. Já bych rád eh, řekl, že v německých doporučeních je napsáno, že má proběhnout daňová reforma a má se zjednodušit výpočet základu daně. To v Německu ale vůbec nevidíme, nemáme vůbec žádnou odpovídající legislativu. Pak se má změnit financování eh, eh, příspěvku pro ženy na mateřské dovolené. Eh, to se také vůbec nevzalo na vědomí. Podle našich doporučení se mají zavést pobídky pro pozdější odchod do penze, nikoliv pro včasnější odchod do penze, zatím je to tam 63 let, takže tady jde spolková vláda zcela proti našim doporučením. Druhý a třetí pilíř eh, penzijního systému se má posílit, ani to se neděje. Bun, eh, spolková vláda nedělá vůbec nic v této oblasti, ačkoliv eh, musíme říci, že je velmi složité posilovat takováto kapitálová opatření, když vlastně Evropská centrální banka zavádí extrémně nízké, extrémně nízké úrokové sazby, takže v podstatě spořit, se, spořit si se vůbec nevyplatí. Ehm, ani eh, v dalších oblastech eh, nevidíme žádnou činnost, nicméně Bundestag to zcela ignoruje, minima, mimo jiné právě tím, že zde je nepřítomen. Ehm, je potřeba poznamenat, že eh, je potřeba zajistit konzistentnost našich doporučení, protože na jednu stranu se v doporučeních pro Německo říká, že se mají snížit daně, na druhou stranu se například říká, že se má například mateřská dovolená do budoucna platit z, eh, z eh, daní, což by znamenalo zvýšit daně naopak. Ehm, takže některá tato doporučení nejsou příliš užitečná. Je potřeba, aby doporučení Evropského parlamentu mezi sebou navzájem souvisela. Děkuji. Děkuji vám, pane Luke. Teď má slovo Danuta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi pár poznámek v kontextu pozměňovacích návrhů, které jsem já společně s dalšími kolegy předložila. Zmínila je už Ivana Maletič. Asi si vzpomenete, že když jsme vyjednávali o politice soudržnosti na léta 2014 až 2020, zavedli jsme systém, respektive opatření, která propojují Evropský eh, fond pro strukturální investice s hospodářským řízením a konkrétně s evropským semestrem. Toto je výsledkem diskusí eh, zde v parlamentu, kde se řešila otázka Eh, lepšího a efektivnějšího využívání evropských finančních prostředků z fondů na podporu strukturálních reform a investic, které jsou dnes tak nutně zapotřebí na um, ukončení krize. A provádění specifických doporučení pro členské státy eh, se tohoto tématu také týkají. Změnili jsme proto regulaci, změnili jsme proto nařízení a propojení těch fondů a evropského semestru v podstatě jsme zavedli pro celé trvání politiky e, soudržnosti. Na příští léta máme ex ante evaluaci, zavedli jsme možnost pozměnění operačních programů, podle specifických doporučení, pakliže to bude zapotřebí. No a teď jsme v roce 2014, což je začátek nové finanční perspektivy a myslím si, že načasování je naprosto dokonalé proto, abychom toto nové spojení, které nařízení nastavuje, se stalo skutečností a aby je začala respektovat jak komise, tak členské státy, tak abychom neměli podporu jenom pro veřejné investice. Všichni víme, že evropské strukturální eh, fondy eh, z přitahují i soukromé investice, nebo mají přitahovat i soukromé investice do celého systému. Takže já si myslím, že už letos by bylo na místě toto do specifických doporučení zahrnout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Danuton. Teď Georges Kilžine z belgického parlamentu. Merci. Merci. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji za pozvání. Myslím si, že dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem je potřebný, ale musí se ještě posílit. Tři minuty času, který máme na náš příspěvek, není dostatečný na to, abychom vyřešili konflikt legitimity mezi doporučením komise na jedné straně a na druhé straně autonomii států a jejich vlastní politickou vůlí. Já jsem přesvědčený Evropan, ale myslím si, že je třeba ponechat prostor oběma směry, aby Evropský parlament eh, se mohl také vyslovit eh, k těm doporučením eh, komise pro jednotlivé státy. To je tedy taková úvodní poznámka. Pokud je o obsah, eh, tak eh, hlavní kritika, kterou zde máme, je otázka rytmu návratu k rozpočtové rovnováze a jeho dopady na naši ekonomiku. Jak uzdravit veřejné finance jednotlivých států, aniž bychom zabili hospodářskou činnost? Jak eh, ponechat státu možnost eh, vytvářet do budoucnosti pracovní místa, jak zachovat také sociální výdaje, které zajišťují stabilitu státu a také vnitřní spotřebu, která roztáčí eh, naši ekonomiku. Jaké jsou dopady Evropy pro náš stát a na naše regiony? Velmi často jsou to snížené investice a rozpočtová omezení, která velmi poškozují naši ekonomiku a vedou k tomu, že občané ztrácejí důvěru v evropské instituce. Pokud jde o to doporučení uvedené ve zprávě, tak bych se rád eh, zaměřil na tři osy, které podle mě nejsou dostatečně přítomné. První osa je osa energetiky, otázka energetické účinnosti, hledání nezávislosti, energetické nezávislosti pro Evropu. To je zásadní z hlediska životního prostředí, ale také z geostrategického hlediska. Teď to jasně vidíme s ohledem na naše vztahy k Rusku, tady už o tom hovořil jiný kolega, ale také z ekonomického hlediska. Dnes nemůžeme oddělit energetickou otázku od rozpočtových otázek. Tyto věci musí být mnohem více přítomny v doporučeních. Druhá věc je sociální osa. Myslím si, že spíše než eh, snížení za každou cenu nákladů na práci bychom měli usilovat o větší konvergenci, sociální konvergenci na evropské úrovni a podívat se také na dopady směrnice o vysílání pracovníků. Slyšel jsem tady eh, slova jako protekcionismus a tak podobně, ale myslím si, že pokrok jedněch se nemůže stavět na zádek druhých a dělat na úkor druhých. Myslím si, že musíme hledat eh, způsoby, jak relokalizovat ekonomiku, aby byla eh, nakloněná malým a středním podnikům a méně náročná na spotřebu uhlíku. A třetí věc je třeba být stejně tvrdý k finančnímu systému jako ke státům, pokud jde o reformy. Je třeba jít mnohem dále, aby se posílila pevnost, solidnost bankovního systému, ale aby se také orientoval na reálnou ekonomiku, aby půjčoval spíše našim podnikům, spíše než tedy spekuloval. Je třeba zvýšit transparentnost, to je zásadní v boji proti daňovým podnikům a finanční sektor musí také více přispět k návratu k rozpočtové rovnováze prostřednictvím příspěvků, jako je daň z finančních transakcí, o které už se velmi dlouho diskutuje jak v našich státech, tak v Evropském parlamentu. Takže energie, sociální konvergence a finance, to jsou tři osy, které by měly být v té závěrečné zprávě více obsaženy. Děkuji. A nyní má slovo Gabriele Tamandro Eh, předseda rozpočtového výboru Rakouského parlamentu. Micro. Eh, danke, Herr Vorsitzender. Ich werde auch eh, Děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy a děkuji za tu iniciativu, která nám umožnila tuto dnešní výměnu názorů. My se v rakouském parlamentu zabýváme konkrétními doporučeními pro jednotlivé země a e, také e, jsme v Rakousku zřídili fiskální radu, která od listopadu 2013 e, hlídá, zda plníme evropská fiskální pravidla. Tato fiskální rada vydává zprávy, taková zpráva vyšla příští týden, my jsme od ní vedli rozpravu v rozpočtovém výboru, byla to tedy otevřená veřejná rozprava a e, e, my, v e, poslanci národních parlamentů, tedy bereme za to doporučení vážně a víme, že Evropská komise doporučuje, Evropská komise ví, kde jsou slabá místa, například pokud jde o reformu důchodového systému nebo příliš velkou daňovou zátěž na práci tak jako v roce 2013 jsme i na podzim měli v našem vládním programu opatření, kterými chceme věk odchodu do důchodu, ten zákonný věk, který je dnes u nás 65 let, upravit na 60 a pokud jde o e, konkrétní doporučení pro jednotlivé země od komise, tak ty obsahují e, také to, že e, oba od věky odchody, do, odchodu do důchodu u mužů i žen musíme harmonizovat. To je politicky velmi kontroverzní otázka, nicméně je zapotřebí říci, že i pracovní trh to musí ustát, jestliže starší ženy například ještě budou muset chodit do zaměstnání. Investujeme také do aktivního pracovního trhu. V rozpočtu pro rok 2014 je na to vynaloženo asi 300 milionů euro na aktivní pracovní trh. Nicméně, přestože máme nejnižší míry nezaměstnanosti, tak neustále musíme řešit stoupající nominálně stoupající počet nezaměstnaných, který je v současnosti asi 400 tisíc lidí. Pokoušíme se eh, nicméně nestrácet ze zřetele cíl, jimž je eh, konzolidace našeho rozpočtu. Eh, vláda zřídila expertní komisi právě na to, aby se zabývala doporučeními komise, Nicméně je zapotřebí říci, že někteří eh, kolegové z národních parlamentů, ale eh, i někteří eh, europoslanci jsou toho názoru, že ta doporučení mají silnou politickou dimenzi a členské státy musí se rozhodovat politicky sami za sebe. To je samozřejmě jasné a i pro nás je tato diskuze velice důležitá, ale v celkovém pohledu se domnívám, že e, národní e, parlamenty e, tady vlastně táhnou za jeden pro vás a do, zabývají se doporučeními komise a vypracovávají zprávu e, o těchto doporučeních pro e, národní vlády, tak, aby bylo dosaženo lepší koordinace. E, napříč politickým spektrem nicméně v Rakousku se shodujeme na tom, že my jsme tady ti aktivní hráči. Děkuji. Pan Minondas Marias. Pane předsedo, Rád bych eh, i já přivítal kolegy z národních parlamentů na tomto zasedání a rád bych také řekl, že zde není žádný člen, nebo tedy poslanec řeckého parlamentu. A není zde ani, jak říkal pan Luke, žádný německý poslanec, poslanec Národního parlamentu. A je zde vysvětlení, které se týká obou těchto delegací. Němečtí kolegové jsou pod tlakem politiky pana Schäuble a paní Merkelové a chtěli by vnutit celou svou politiku, nebo svou politiku celé Evropské unii. Pokud je o řecký parlament, tak rozhodnutí přijímána řeckým parlamentem jsou vnucována trojkou. Takže účast řeckých poslanců by znova potvrdilo to, co jsem říkal už mnohokrát. Dnes v Řecku hospodářská politika není řeckou hospodářskou politikou, ale politikou, o které rozhoduje trojka. A teď pokud jde o doporučení, nejsou zde konkrétně doporučení pro Řecko, pro semestr, protože se říká, že se budou uplatňovat doporučení, která byla přijata trojkou a která vedla k hospodářské katastrofě v mé zemi. A pokud je odpověď komise kolegům, kteří položili otázku v tomto smyslu ohledně memoranda, tak že memorandum nebude obsahovat eh, žádné odkazy na listinu základních práv a svobod, takže takové situace jsou země v programu. Je zde memorandum, které nerespektuje ani listinu lidských práv. Řecko, stejně jako Irsko a Portugalsko, jsou pod přísnou kontrolou a utrpěli katastrofické následky memoranda, protože kvůli úsporné politice jen roste nezaměstnanost, v Řecku je obrovská nezaměstnanost. 224 miliard jsme dostali jako půjčku a přesto máme 1,5 milionu nezaměstnaných. Ten systém má obrovské problémy, pojišťovny také utrpěli obrovské ztráty v naší zemi a naše země velmi schudla. A to prožíváme kvůli trojce a kvůli memorandu. A tento slavný evropský semestr, který má koordinovat hospodářské politiky, se v praxi vůbec neuplatňuje, protože v praxi se dělá to, co chce paní Merkelová a pan Schäuble. A to by se mělo změnit na institucionální úrovni. Děkuji. Cora van Neuer Hoidzen. Thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já nebudu se vyjadřovat k té samotné zprávě, protože si myslím, že kolega Filip de Bakker odvedl skvělou práci, ale chtěla bych se obrátit na poslance národních parlamentů, kteří jsou tu eh, dnes přítomni. Eh, chtěla bych vám poděkovat za to, že jste sem přišli, protože myslím, že je důležité, abychom si vyměňovali názory a abychom si vyměňovali osvědčené postupy z našich zemích. Ta témata, o kterých diskutujeme, jsou e, nesmírně důležitá a měli bychom e, diskutovat i nadále například o dodržování paktu stability a růstu, e, konkrétních doporučení pro jednotlivé země a můžeme se hodně přiučit z toho, jak se to naplňuje v ostatních zemích. Jak už se zmínili dva další kolegové, nejsou tu žádní němečtí a řečtí poslanci, ale eh, je to ještě vážnější o to, že tu chybí celá řada dalších zemí. A já doufám, eh, když jsem eh, byla eh, jménem svého národního parlamentu loni ve výboru Ekon, bylo to velice podobné. Ze spousty zemí tady nikdo nebyl. Já si myslím, že s tím bychom měli něco udělat, protože si neumím představit, že ty země, které tu dnes nejsou, nepovažují eh, tyto problémy za důležité. Co pak oni nemají žádné osvědčené postupy, o, kterých, o které by se s námi mohli podělit? Určitě mají, pochybuji, že by neměli. A já si myslím, že bychom s tím měli něco udělat. Před hodinou jsme dostali eh, leták od generálního ředitelství pro vztahy s národními parlamenty a já si myslím, že ti mají ještě hodně práce před sebou, tak, aby příští rok se dostavili zástupci všech zemí. A chtěla bych vyzvat poslance národních parlamentů, aby eh, se poptali ve svých politických skupinách, svých kolegů z dalších zemí, eh, proč od nich nikdo nepřijel a eh, co máme udělat, aby tu příští rok přítomně byli. Děkuji vám. Děkuji. A nyní stran Džurdovič z chorvatského parlamentu, předseda eh, fiskálního a rozpočtového výboru. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já vítám eh, návrh této zprávy. Domnívám se, že pokrývá většinu aspektů, které jsou zajímavé pro národní parlamenty pokud jde o zapojení e, národních parlamentů, tak o tom e, neustále diskutujeme a znovu se potvrzuje, že je zapotřebí, aby národní parlamenty byly lépe zapojeny prostřednictvím e, kontaktů a analýz tak, aby se nestalo, že ve zprávě se objeví to, co tam e, nyní napsáno je. A sice, že pouze 10% e, konkrétních doporučení pro rok 2014 bylo plně implementováno. 45% e, těchto doporučení bylo splněno pouze do určité omezené míry. to je opravdu e, klíčové pro všechna rozhodnutí v oblasti e, ekonomiky a rozpočtu přestože e, mám velice dobrá rozhodnutí a doporučení, jsou k ničemu, pokud nejsou správně implementovány. A nemůžeme potom očekávat dobré výsledky, pokud nejsou implementovány. Takže bez implementace je vlastně všechno marné. Pokud jde eh, konkrétně o Chorvatsko, tak my nyní máme eh, zahájen postup eh, excesivního deficitu. Chorvatsko vstoupilo do Evropské unii v době recese, a musíme si uvědomovat, že některé sektory eh, už byly v recesi nějakou dobu. Jde například o sektor stavebnictví, takže doporučení nestačí. Potřebujeme více spolupráce, spolupráce abychom tyto sektory v Chorvatsku posunuli z místa. Pan McCarthy. Děkuji, pane předsedo. Já ještě jednou vítám zástupce všech národních parlamentů a děkuji s panu zpravodaji za zprávu a chtěl bych osobně poděkovat zejména Marize Matias, která je stínovou zpravodajkou za GUE eh, NGL a podala naším jménem mnoho pozměňovacích názorů, návrhů, které pokud budou přijaty, tu zprávu velice posílí. Eh, jeden z kolegů tady hovořil o vyváženosti rozdílnosti mezi levicí a pravicí. A já si myslím, že je tady ještě mnohem větší problém a ten souvisí s absolutním demokratickým deficitem, který je v samém jádru tohoto procesu jak poukázali i poslanci národních parlamentů. Mě by zajímalo, kolik jejich voličů vůbec ví o tom, že tato schůze se koná já bych se velice divil. Já si myslím, že i lec, který poslanec vůbec o této schůzi netuší. E, realita e, hovoru o růstu e, je poměrně nezdařila, což neznamená, že nevítám e, návrhy na vylepšení, zejména v zemích, které trpí značnou recesí, ale realita v zemích, e, jako je Irsko, je taková, že ti, kteří na počátku krize byli na tom nejhůř, jsou dnes už zcela e, rozmetáni. Právě tak jako veřejné služby většina občanů má pocit, že jsou nyní chudší a v mnoha e, regionech e, členských států, jako je e, Irsko, je došlo k mnohem většímu utrpení, neúměrnému utrpení vlivem přijatých opatření. A tím se dostávám k tomu demokratickému deficitu. Já si myslím, že bychom měli přeskoumat konkrétní doporučení pro jednotlivé země a udělat něco opravdu radikálního. Zaveďme nějaké ustanovení, že žádné doporučení pro konkrétní země nemůže být přijato vládou, eh, pokud přímo eh, jsou v rozporu s jejich předvolebním programem. Potom si myslím, že naše naše debata by byla smysluplnější, protože tady e, nejde o to, zda e, lidé skládají účty e, Evropskému parlamentu anebo národním parlamentům. Jde především o to, že lidé musí skládat účty těm, které, kteří je tam dosadili a několik občanům členských států. Tak to je a já bych chtěl, abychom zajistili, opatření, které by podpořily lokální ekonomiku a e, které by zajistily investice, e, jež by umožnily těm, na které krize dopadla e, nejhůře, respektive opatření na boj proti krizi, tak aby eh, se jejich situace vylepšila, protože politika úspornosti zcela zjevně nefunguje, zejména v těch regionech, které potřebují podporu nejvíce. Děkuji a nyní Sotirios Zarinapoulos. No, na skript. Děkuji, pane předsedo. Z toho, co říkal včera pan Draghi a také z toho, co slyšíme dnes, vyvozuje jeden závěr. Tato evropská politika bude pokročovat a bude se ještě zhoršovat. Draghi říkal, že bude pokračovat dohled, pakt stability, restrukturalizace s tím, že bude kladen důraz na snižování mest pro pracující a všechno bude nahrávat jen velkým podnikům. 82 milionů euro bylo poskytnuto, ale kde budou tyto peníze vyplaceny? Jak říká také, evropský semestr bude placen ze zvýšených daní, také z omezení nebo ze snížení platů. Ty platy, které jsou vypláceny pracujícím, to jsou hladové platy. Draghi říkal, že se bude méně investovat do zdravotnictví, do veřejného sektoru, do školství a vzdělávání, takže když se hovoří o rozpočtové disciplíně a o dalších opatřeních, tak to vše je uskutečňováno na úkor pracujících. Takže evropský semestr způsobí reakci pracujících, protože v této chvíli se nedělá vůbec nic, aby se situace vyřešila. Děkuji a teď bych chtěl dát slovo Otmaru Karasovi. Pane předsedo, vážení pánové, já mám jednu takovou předběžnou poznámku a potom čtyři body. Ta poznámka zní, že jsem velice rád, že takto spolupracujeme. Tato spolupráce musí e, být e, základním způsobem posílena, aby se nevztahovala pouze na evropský semestr. E, příští týden budeme mít konferenci v rámci článku 13 a je nutné, abychom u všech opatření, kterými bojujeme proti finanční a hospodářské krizi, splnili na základě, ne pouze na základě práva společenství, ale v rámci e, meziparlamentní spolupráce, ve které nejde pouze o to, e, komu co sebereme, ale e, tak, abychom společně našli odpovědnost plnit naše evropské cíle. Tím se dostávám k tomu prvnímu bodu. Jaké je východisko? Jaký je výchozí bod? My máme společnou měnu a jsme jediné společenství, které má společnou měnu, ale ne společnou rozpočtovou a daňovou politiku. A proto, když se chceme poučit z krize, tak musíme nejen stabilizovat ale musíme také mít společnou koordinaci daňové a rozpočtové politiky na evropské úrovni. K tomu musíme dospět. Tím se dostávám ke svému druhému bodu. Evropský semestr, Sixpack, Tupek, ESM, Trojka, to jsou všechno pomocné konstrukce, z velké části mezivládní, ale s oslabením spojené s oslabením parlamentů národních i evropského, které mohou trvat pouze tak dlouho, dokud nezapracujeme všechny tyto instituci do změn smlouvy, tak, aby to bylo zakotveno eh, komunitárním právem. Jinak jsou to všechno taková prozatímní řešení. A proto se ptám, nebo proto požaduji, že trojka musí být zakotvena v komunitárním právu, ESM musí být zakotven v komunitárním právu a já jsem vysoce skeptický, až možná i zamítavě se stavím k pokusům eh, evropský stabilizační mechanismus eh, eh, znovu zavést, ale ne tak jak bylo souhlaseno, jak bylo souhlaseno ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem. Pouze když budeme mít Evropský měnový fond eh, na základě eh, evropského práva, eh, tak teprve potom budeme mít politickou důvěryhodnost, která bude stabilizovat evropskou společnost kdyby přišly opět nějaké problémy. A třetí bod, obsah. Pokud jde o obsah evropského semestru, tak tady bych chtěl poukázat pouze na to, že Evropská komise tedy konkrétně komisař pan Moskoviči a komisařka Marianne Tyson budou mít v kompetenci tyto problematiky a je potřeba, aby ten balíček kritérií eh, platil tedy i pro tu společnou eh, rozpočtovou politiku. A čtvrtý můj bod eh, prosazování, implementace. Tady si myslím, že z těch doporučení se musí stát povinnosti, které budou podléhat sankcí. A proto je potřeba, aby se šéfové států a vlád shodli na povinnostech i s mechanismem sankcí tak, aby eh, to prosazování bylo povinné protože jinak to implementování je nedostatečné. Děkuji. A posledním řečníkem je Kostas Mavridis. A potom dám ještě slovo panu zpravodaji samozřejmě. Uh, first, I like to extend my Nejprve bych chtěl popřát panu zpravodaji a všem ostatním za tuto zprávu. Pane předsedo, je těžké hovořit o ekonomických problémech a přitom eh, vůbec neodkazovat na ideologický obsah. A právě o to já se nyní pokusím. Já se soustředím pouze na jeden jediný bod. když eh, zkoumáme eh, doporučení pro jednotlivé země, tak já jsem očekával, že tam bude eh, něco o restrukturalizaci soukromého dluhu, zejména v těch členských státech, které mají obrovský soukromý dluh kde věřitelem je bankovní systém. Míra soukromého zadlužení na periferii Evropy, tím myslím eh, Kypr, mou zemi anebo Španělsko, je tak vysoká eh, v poměru k snižujícím se příjmům, že máme jakýsi zombie dluh eh, vůči bankám a lidé i podniky si zasluhují druhou šanci. Konkrétní eh, evropské doporučení by tady mohlo významně přispět. Eh, roz, právě tak jako rozumné vysvětlení eh, by pro mě mohlo znít tak, že ti, kdo píší konkrétní doporučení, se domnívají, že jde o hru s nulovým součtem, že pokaždé, když umažu euro dluhu, tak někdo jiný ho dostane. Ale tak to není. My nejsme v normálních podmínkách. Korekce podobného typu respektive napravení těchto problémů by přinesly dynamiku, která by přinesla přidanou hodnotu. Proto zdůrazňuji důležitost zásadních reform postupu bankrotu a insolvence eh, s ohledem na dluh, eh, kterým je zadlužena evropská periferie. Máme tu ještě žádost pana kolegy eh, Briana Hejse, které jsem si nevšiml, takže nyní mu dávám slovo a eh, prosím ho, aby eh, se vyjádřil velice stručně. Děkuji vám za laskavost, pane předsedo. Já budu velice stručný. Já vítám dialog s našimi kolegy z národních parlamentů a souhlasím s nimi, že musíme podporovat mnohem intenzivnější dialog o všech těchto otázkách. Chtěl bych říct toto. Konkrétní doporučení v rámci evropského semestru, o kterých jsme diskutovali na základě zprávy pana Bakera před dvěma týdny, si v podstatě eh, přivlastní stňují ty státy. Nicméně eh, nejde tady o to, aby ty státy něco dělali. Jde o to, aby se od sebe vzájemně učili. Eh, proč například nezaměstnanost mladých v Německu a v Rakousku je asi 6 nebo 7 když v Británii a Irsku je to 25 Co dělají jinak, pokud jde o školení, kvalifikaci, zapojování průmyslu a podniků? Co dělají, co my ne? To je otázka, kterou si musíme položit. Jak to máme dělat lépe z hlediska státní zprávy? A já souhlasím s poslancem eh, Lynchem, eh, který řekl, že je potřeba většího časového prostoru mezi doporučením a e, jeho přijetím, tak, aby mohl proběhnout demokratický dialog v rámci parlamentů a také mezi parlamenty a naším výborem. Takže e, cílem tohoto projektu je vylepšit e, naše fungování jakožto státní zprávy. A právě proto podporujeme pozměňovací návrhy paní Danuty Hybner, které konkrétně navrhují, že tam, kde byla doporučena konkrétní doporučení, se musíme podívat, zda lze využít využít víceletý finanční rámec evropského rozpočtu tak, aby pomohl státním zprávám, protože to je z povahy věci drahé. Když chcete novou technologii, která má změnit státní zprávu, tak to stojí peníze, zejména v době, kdy země těch peněz mají velice málo. Takže my bychom měli využít e, evropského rozpočtu, aby e, členské státy mohly e, uspůsobit svůj systém státní zprávy. A dále Sixpack, Tupac, fiskální kompakt, Eh, se, eh, evropský semestr, ten byl přijat, eh, tedy suverénním hlasem našeho lidu a to chce všechno jednu věc. Stabilizovanou bilanci, ale také zajistit cestu k růstu. Jestliže nenajdeme cestu k růstu pomocí investic, vývoje a pevných návrhů v tomto směru, tak nezískáme lidi na svou stranu. A právě o to se musíme snažit. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo panu zpravodaji na jeho závěrečné poznámky. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, kolegové. Jsem přesvědčen, že to byla velmi plodná výměna názorů a já jako zpravodaj, ale jistě i všichni ostatní stínoví zpravodajové jsme si dělali pečlivé poznámky k tomu, co jste říkali a budeme zmiňovat vaše poznámky v diskusích v příštích týdnech, tak abychom nalezli kompromisy. Nebudu mít dost prostoru reagovat na všechny komentáře, které zde zazněly, ale dovolte mi pár aspoň všeobecných poznámek na závěr. Za prvé, myslím si, že musíme pochopit, že jsme součástí monetární zóny. Země eurozóny jsou monetární zóna a to znamená závazky, znamená to určitou podmíněnost. Ta pravidla byla stanovena v podstatě v momentě, kdy byla ta monetární zóna vytvořena, ale nikdo je neplnil, ale vidíme, k čemu to vedlo. Takže posílení ehm, rámce pro hospodářské řízení eh, je naprosto zásadní. Země, které mají sledovat pravidla, jsou jak soudcem, tak souzeným. A to je něco, co nefunguje. A právě proto chceme společně s členskými státy požádat komisi o to, aby fungovala jako nestraný arbitr v tomto procesu. Ten proces, tak jak byl nastaven, je, myslím, velice důležitý. Za druhé, strukturální reformy a deficity. Opět, eh, vyslechl jsem si vaše poznámky, ve smyslu, že úsporná politika, strukturální reformy byly velmi negativní. V některých zemích to tak bylo, ale ono to závisí na tom, jaká byla naše východiska. Pakliže si východisko stanovíme na začátek krize, tak to je pravda, ale mnoho těch nerovnovách, které se potřebovaly opravit během krize nebo které byly opraveny, byly, se vytvářely velmi dlouhou dobu, ale o tom nikdo ne, ne, nemluví, jak se ty nerovnováhy vlastně staly. Některé země své úkoly plnily v minulých letech dobře, jako třeba Německo, a jiné je neplnily. Takže opět jsou to závazky provádět strukturální reformy. E, celé hospodářské řízení je založeno na kondicionalitě. Vy odvedete svou práci, budete implementovat doporučení a na druhou stranu je zde solidarita. To znamená, že se například dávají finanční prostředky zemím na periferii. A v poslední řadě je samozřejmě potřeba nastartovat růst, obnovit eh, konkurenceschopnost, bojovat s nezaměstnaností, zejména nezaměstnaností mladých, a to bude vyžadovat mix opatření. V tomto ohledu eh, odstavec 4, odstavec 5 částečně mě správně konkrétně zmiňuje, že Evropská unie nemůže konkurovat pouze cenou práce. Budeme potřebovat investice, inovace a e, vstupovat na nové trhy do mezinárodního obchodu a tak dále. V odstavci 5 pak in, in, explicitně říkám, že potřebujeme více investic, soukromých i veřejných. Ale samozřejmě je to otázka, jak se toto dělá, jakým způsobem se vybírají projekty. To, co říkal belgický kolega, Například ten obchvat Antwerp, to je velký infrastrukturní projekt, to je z 85% financováno soukromými penězi. Jsou to soukromé peníze, které staví tyto, eh, tyto dálnice, takže vidíte, že i tento druh projektů má potenciál. Eh, a v poslední řadě k demokratickému procesu a k vlastnictví eh, specifických doporučení. To, co říkal poslední předřečník, eh, vlastně předjímá to, co chci říct já teď. Když ty procesy používáme, a připomínám vám, že Sixpack i Tupac, fiskální kompakt, to je všechno odsouhlaseno všemi členskými státy zcela dobrovolně. A v tomto ohledu je teď čas, aby ehm, členské státy splnili, co se od nich čeká, aby plnili pravidla a dělali Eh, prováděli ty strukturální reformy, kontrolovali deficity, investovali do budoucnosti a zajišťovali, že cíle strategie 2020 mimo jiné také budou plněny. To znamená boj s chudobou, boj s nezaměstnaností, boj s nezaměstnaností mladých a investice do inovací. To je, myslím, jediný způsob, jak se dostat z této krize. Zajistit, že členské státy pochopí, proč ty reformy mají dělat. Ne kvůli Bruselu, ale kvůli svým vlastním občanům, tak, aby posilovali ekonomiku, aby byla konkurenceschopná, mohla obchodovat, exportovat a mohla generovat nový růst a prosperitu, kterou občané potřebují a chtějí. Takže já ty vaše komentáře zohledním a těším se na další debatu zde v Evropském parlamentu. Díky všem z národních parlamentům, že jste přišli, byla to velmi plodná diskuze a uvidíme se příště. Děkuji vám a e, mně už jen dovolte poděkovat kolegům z národních parlamentů. Díky e, za vaše velmi cené příspěvky do této rozpravy jsem přesvědčen, že tento proces posílení demokratické odpovědnosti v rámci evropského semestru funguje velmi dobře a že se zlepšujeme. A myslím si, že tato rozprava byla velmi přínosná. Slyšeli jsme důležité poznámky od vás a doufáme, že i vám tato rozprava pomohla lépe si určit svou vlastní roli v tomto velmi zásadním procesu, při zejména při diskusích o rozpočtech ve vašich členských státech a že eh, pomůžete zvýšit koherentnost mezi národními opatřeními a specifickými doporučeními. Já si myslím, že zde vzniká něco i metodičtějšího. Všichni se shodneme, že je naléhavá potřeba angažovat národní parlamenty více a dříve do diskuse o národních doporučeních a to jak na evropské, tak národní úrovni. To znamená i Evropský parlament, i národní parlamenty a doufejme, že v tomto duchu budeme moci spolupracovat i dále do budoucna, abychom dosáhli demokratické legitimity jak na evropské, tak národní úrovni. Eh, další harmonogram pro tuto zprávu je následující. Hlasovat v Ekonu budeme 7. října a hlasovat v plénu e, na e, e, druhém říjnovém zasedání. Děkuji vám všem ještě jednou.